Państwa, jeśli można, už start. Tak, pokud bych si mohl dovolit, tak bych vás poprosil, že bychom zahájili naše zasedání. Mé jméno je Česlav Šekěrský a jsem předsedou výboru pro zemědělství a budu mít tu čest a to potěšení předsedat dnešnímu zasedání. Omluvte mě, že se bude jednat o poměrně energický a rychlý styl vedení, protože času nemáme na zbyt. A zároveň bychom rádi dali příležitost vám, našim hostům, Tedy já s velikým potěšením vítám všechny z vás na zasedání národních parlamentů, představitelů státních sněmoven, které se, eh, kde se právě tito naši hosté zabývají otázkami zemědělství a potravinářství. Srdečně vás tedy vítám a Omlouvám se za veškeré nepříjemnosti, případně překážky, na které jste narazili a doufám, že jich nebylo příliš. Program. Program máte před sebou a já se budu snažit vynechávat vše, na čem nezáleží. Ale samozřejmě, že otázka budoucnosti výroby potravin a zemědělství, tak tam, pokud se podíváme na nedávné události, i na sdělení pana komisaře z 29. listopadu eh, a na eh, to, že právě dojednáváme víceletý finanční rámec. Tam se určitě více dozvíme od samotného pana komisaře. Pak prezentace našich legislativních návrhů. To zde rovněž eh, uslyšíme. No a pak už se budu vyjadřovat k jednotlivým bodům pořadu jednání, jak přijdou na řadu. Tedy na úvod srdečně vítám našeho komisaře, já si dovolím říct našeho, protože se eh, zabývá právě stejnými záležitostmi jako my. Pane komisaři Hogane, jsme velice rádi, že jste mezi námi. Jak jste se asi už zorientovali, Vážení přítomní, máme zde i představitele e, všech ministrů zemědělství za předsednickou zemi, pana Porožanova z Bulharska. A zároveň zde máme pana Josefa Planka, generálního tajemníka Rakouského ministerstva udržitelného vývoje a cestovního ruchu a jsme velice rádi, že zavítal mezi nás, zejména protože Rakousko vystřídá Bulharsko, co by předsednická země. No a pak zde máme rovněž panelisty. Já si dovolím vyjmenovat pouze pana Derinka, předsedu společného výboru pro eh, zemědělství, potravinářství eh, eh, z Irska. Pak zde máme pana Dorfmana, který bude prezentovat svou zprávu, paní Aguileru, která rovněž se bude věnovat svému tématu. A budeme mít rovněž Jiřího Plevu za Evropskou komisi z příslušného generálního ředitelství. Pak zde máme proslulé žurnalisty, kteří budou vést naše panely. No a já si jsem jist, že se jim to povede lépe než mě. Já je tedy statečně vítám. Co se týče formalit, máte zde takové přihlášky, kde můžete se zapsat ať už do prvního nebo do druhého panele, tak je prosím vyplňte a pak vizieři to od vás vyberou, příslušní naši sáloví zaměstnanci a my se posléze budeme snažit připravit eh, seznam řečníků tak, aby byl reprezentativní pro všechny země a zároveň, aby umožnil se vyjádřit i členům našeho výboru pro zemědělství za Evropský parlament. Domnívám se tedy, že je vše jasné. Čas je dnes velice drahý, tak bych si dovolil přejít do té první prezentace. Jako první vystoupí pan komisař Hogan a pan minister Poroženov. Určitě jsme všichni velice nedočkaví. Rádi se dozvíme více o informacích, o problémech, kterými se zabývají pan komisař i pan minister. A já panu komisaři nyní tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení evropští poslanci, vážení poslanci národních parlamentů, vážení hosté, dámy a pánové. V první řadě chci poděkovat předsedovi um, výboru pro zemědělství Evropského parlamentu panu Šikěrskému za pozvání k účasti na tomto zasedání. Je důležité spolupracovat s národními parlamenty ve věcech, které jsou pro komisi zajisté eh, prioritou. 470 návštěv v parlamentech naši představitelé učinili a já jsem navštívil přes 20 národních parlamentů a v irském parlamentu se zúčastním jednání eh, už tento týden Právě nedávno jsem se věnoval tématu účasti národních parlamentů v celoevropských eh, politických procesech a vylepšování mechanismu spolupráce. A v rámci svého přispění jsem zdůraznil, že národní parlamenty sehrávaly a do budoucna i budou sehrávat klíčovou úlohu v tom, jak budou Evropskou unii přibližovat občanům, kontrolovat práci vlád eh, ze svého eh, pohledu a posilovat působení úroveň evropských institucí. Na dnešním meziparlamentním zasedání máme další příležitost, abyste bok po boku evropským poslancům přispěli významným způsobem k vývoji legislativních práci na období po roce 2020. Určitě už si uvědomujete, v čem spočívají problémy, které jsme ve svém sdělení z listopadu popsali jelikož máme výbor Komagry a e, předsednictví Bulharska, můj přítel, pan Ruben Porožanov, se k ním vyjádří rovněž. Chci pogratulovat za skvělou práci samotnému parlamentu, zejména panu Dorfmanovi a stínovým zpravodajům, kteří s ním spolupracují, za stanovisko e, pro e, zemědělský výbor a příští měsíc já sám budu hostem tohoto výboru eh, ve věci toho sdělení. Dalších několik měsíců bude eh, klíčových pro budoucnost potravinářství a rozvoje zemědělství, protože komise bude prezentovat návrhy na rozpočet mezi lety 2020 a 2027, včetně budoucnost zemědělství a nikdo si nemůže dělat iluze, že v době Brexitu, v době stále stoupajících nároků, že se snad nebude jednat o obrovskou výzvu. Ta rozhodnutí budou příslušet hlavám členských států, které se musí rozhodnout, zda jsou připraveny um, přispět finančně více do celoevropského rozpočtu? A pokud ano, tak nakolik? Protože ono vše se bude muset dojednat a to v horizontu nejbližšího roku. Jako představitelé příslušných výborů národních parlamentů určitě se mnou sdílíte názor, že chcete, aby zemědělská politika byla silná, dobře finančně podpořená a že si všichni přejeme posílit postavení i finanční postavení farmářů tím, že venkov posílíme a že jej rovněž budeme přizpůsobovat stále stoupajícím klimatickým ambicím jako mm, někdo, kdo sám reprezentovat, reprezentoval v irském parlamentu venkov a venkovské oblasti přes 20 let, mohu říci, že společná zemědělská politika už od roku 62 je úspěšná, byla úspěšná a že je to jeden z opravdových evropských výdobytků. Takže moje první poselství zní, podpořte eh, SZP, hovořte se svými vládami, hovořte s těmi, kterým toto eh, rozhodování přísluší. Ano, to je velice vzácné, že tady tato paní poslankyně mi zatleská, když já něco říkám, tak to prosím oceňte. Tedy, těm, kteří spochybňují další finanční podporu SZP, řeknu, máme povinnost poskytovat správné zajištění farmářům. Je to ve smlouvách. Cíle našich komunitárních smluv jsou ještě relevantnější než kdy předtím a budou odrazeny i v návrzích komise. A připomínám sdělení, tam jsme jasně řekli, že podpora příjmu je zcela fundamentální přímé platby pouze částečně zaplňují tu mezeru mezi příjmem zemědělců a příjmem z jiných odvětví. A my se musíme ujistit, že ve všech um, oblastech EU zemědělství přežije a že právě někteří farmáři pak mohou dostávat i podporu pro rozvoj venkova a že přispívají k obecným statkům k obecným hodnotám. Proto SZP bude i nadále součástí unijních povinností. Záruka přímých pladeb a podpora farmářů je nikoli pouze fundamentální a neprospívá pouze samotným farmářům, prospívá všem členům společnosti. Farmáři, zemědělci vyrábějí potraviny, často vysoké kvality, zároveň však jsou těmi strážci našeho životního prostředí jsou těmi, kteří v praxi bojují s klimatickými změnami. A co se týče eh, obrany přístupu výdělků zemědělců, chci podpořit eh, jak Radu ministrů zemědělství, tak pana Porožanova, tak členy tohoto výboru a vím, že i mnozí z vás v národních parlamentech rovněž máte opodstatněné obavy, zda tomu tak bude i v budoucnu. Jelikož se jedná o záležitost, která se pojí s mnohými rozpočtovými významy, počítám s vaší podporou. Po eh, zveřejnění více toho finančního rámce a jeho návrhu. Na konci tohoto týdne, pak květen, červen, bude zveřejněna další dokumentace. My budeme na těchto legislativních návrcích dále pracovat, ale mohu pouze říci, že se vše bude řídit těmi vodítky z listopadového sdělení a doufáme, že to, co představíme, bude věrohodné, v praxi proveditelné a zároveň eh, to bude vybízet k modernizaci. E, stále slyším, že se tento přístup, jak se stává pochopitelnějším, těší stále větší podpoře a e, sdělení je lepším nástrojem, i když tam máme omezený počet stran, Každopádně takovým eh, charakteristickým rysem je zvýšená subsidiarita. To znamená, že jak země, tak regiony musí být zodpovědnější za svá rozhodnutí a zároveň se silněji vkládat do utváření té politiky. Komise subsidiaritu podporuje a chce, aby občané cítili, že jim tato politika bližší což zároveň neznamená, že bychom si snad neuvědomovali, že EU je odpovědná za obecný tvar SZP, tak mm, i když bude mm, zastřešována na evropské úrovni, budou členské státy mít možnost si utvářet podle toho, jak jsou u nich místní podmínky. Ono se nedá nastavit něco tak, aby to uspokojilo v konečném tvaru Ehm, jak řecké, tak finské zemědělce. Každý bude mít svou představu splňování, naplňování cílů i eh, co ty cíle mají být. A to tak do budoucna budou mít i tu možnost. Budeme mít národní strategické plány, ty si vypracují členské státy a všichni z vás ve svých národních sněmovnách budou muset sehrát vlastní úlohu a měli by být konzultováni, řádně konzultováni jak vládou, tak i příslušnými rozpočtovými činiteli, než pak vyšlete návrh ke schválení Evropské komisi. Dosažení těch ukazatelů bude poměřováno jak cíly, tak ukazateli. Ta budou nastavována celoevropsky a proto ta politika nestratí celoevropskou povahu. Jedna z takových důležitých záležitostí, eh, tam se chci vyjádřit, protože tam jsou obavy. Vy jste představiteli občanů a určitě vám je známo, že přímé platby by neměly dojíždět nebo nebo do, být vypláceny se spožděním z důvodu nějakých eh, administrativních překážek. My budeme eh, vše zakládat už na takovém eh, částečném schválení tak, aby přímé platby zemědělcům nebyly přerušeny. I když komise zároveň ještě souběžně bude vést dialog s členským státem a bude se snažit to nechat schválit co nejdříve, ale ne vždy to bude vše um, hned k prvnímu dni. Tedy já jsem hrdý na úlohu SZP, eh, která je tak eh, významná hm, už eh, půl století. Jedná se o hvězdný evropský projekt, který um, každodenně dodává občanům to, co si přejí a je to díky mnohým ukazatelům. My se nyní rovněž musíme přizpůsobit imperativům dnešního dne, ale zároveň chceme, aby vnitřní trh se zemědělskými produkty fungoval dobře, aby konkurence byla férová. No a právě zpráva pana Dorfmana to vystihuje, když hovoří o integritě eh, společného trhu a eh, skutečně společná politika musí být prioritou i do budoucna. A já chci zdůraznit, že aniž bych spochybňoval nový způsob realizace té politiky, musí tato politika zůstat společnou, tak jak říká její název. Musí to být politika, která se zabývá uh, omezeným seznamem cílů, delším seznamem společných indikátorů a zároveň bude záviset na schvalování národních plánů komisí a tím zajistíme integritu společného trhu a i stejné podmínky pro všechny členské státy pane předsedo, já už zabírám čas nějakou dobu a zrychlím. Eh, příliš dlouho se s farmáři za, zacházelo, jako kdyby byly problémem spíše než řešením. A musíme si uvědomit, že oni často fungují v velice různých podmínkách. I v tom ozeleňování se e, stejný přístup všude neosvědčil. Proto se budeme obracet na členské státy, aby nám každý z nich e, představil ty nápady a náměty, které se um, u nich osvědčily, což bude znamenat lepší zacílení v místě a účinnější naplňování těch cílů a stávajících nástrojů, které budou přetaveny v ctižádostivější přístup, přístup a zároveň přístup flexibilnější. Určitě i vy, když hovoříte s mladými lidmi, tak zjistíte, že množí, mnozí z nich mají zájem stát se zemědělství Mm, zemědělci a případně to zvaržují, ale e, často je pro ně překážkou přístup k úvěru a jiné praktické záležitosti. A proto i komise chce přijít s nástroji, které budou mm, toto povolání respektovat a pomohou mladým, mm, aby na venkově mohli působit e, ne všichni, kteří žijí na venkově, jsou eh, přímo zemědělci. My jsme před rokem spustili takzvanou chytrou vesnici, to je Smart Village, to je taková iniciativa, která se často prakticky snaží řešit výzvy a co nejlépe využívat příležitosti. Přes dva týdny to je, což jsme s panem Sanem a s panem Bogovičem navštívili úspěšný projekt ve slovensku, kde jsme spustili pilotní projekt pro inteligentní ekosociální vesnice, které mohou posléze být eh, kopírovány. A já chci poděkovat panu Sanimu i panu Boroviči za to, že 3,3 milionu eur z Fondu Evropského parlamentu um, přesměrovali právě na tento projekt. A vy národní poslanci, prosím, bedlivě sledujte, jak se to bude ve Slovensku vyvíjet a zajistěte, že nebudete příliš daleko pozadu. Pane předsedo, chci zdůraznit, že je ambicí nás všech, abychom podpořili mm, výrobu s farem i samotné zemědělce, aby i nadále sloužili veřejnosti, chránili naše klimatické podmínky a mm, chceme přijít s politikou pro všechny z nich. Zaslouží si to, zaslouží si aby, um, aby jejich očekávání byla naplněna a to je třeba i příslušným způsobem financovat a já doufám, že v nejbližších měsících s vámi budu spolupracovat a zajistit, že všechny z nich uspokojíme. Děkuji vám, pane komisaři, velice. A Pan eh, minister Porožanov má slovo na 10 minut. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин vám, pane předsedo, za slovo. Koordinátoři politických skupin, poslanci a poslankyně, poslanci národních parlamentů, pane komisaři, dámy a pánové. Já se vyjádřím velice stručně. Nevyužiji celých deset minut protože již všechno, co zde zaznělo, bylo probíráno na zasedání ministrů v letošním roce. Chci říct, co jsme udělali my za, bruselské předsednictví, za eh, eh, bulharské předsednictví, kdy my jsme eh, věnovali pozornost sdělení komise o potravinách a zemědělství, hovořili jsme o přímých platbách, subsidiaritě a mnoha dalších důležitých oblastech, včetně zelených pladeb. Tato zasedání byla zveřejná, sledovala je tedy i širší veřejnost, nejen samotní zemědělci. Protože asi víte, že zemědělská politika není jen o zemědělství a farmách. rozhodně nebylo snadné vypracovat společné závěry, které byly schváleny 23 členskými státy. Pět členských států nesouhlasilo pouze s jedním bodem v těchto závěrech, což byla otázka zbližování úrovní pladeb. Tyto závěry jsou všem k dispozici. A nepochybně to poselství eh, z rady ministrů bude eh, užitečné pro ministra Hogana a DG Agri při přípravě nového legislativního balíčku ke společné zemědělské politice. Všichni napjatě tento balíček očekáváme a na červnovém zasedání Rady ministrů se o něm začneme eh, podrobněji bavit. výbor Agri nyní pracuje na zprávě, která je velice blízká tomu, o čem se bavili členské státy a jejich ministři na zasedání rady. Před každým zasedáním jsme se sešli s Kopakožeka s největší organizací združující eh, tedy eh, farmáře eh, a jsme tudíž optimističtí. pokud jde o vizi budoucí společné zemědělské politiky. Musíme nadále usilovně pracovat eh, spolu samozřejmě s kolegy z nadcházejícího rakouského předsednictví, kteří budou pokračovat v tom, co již bylo započato. Budou pracovat na zjednodušení společné zemědělské politiky. Je tu mnoho věc, které, věcí, které jsou obecné, ale které budou upřesněny. Je důležité, abychom dospěli k úspěšnému závěru a doufám, že Evropský parlament eh, k tomuto úspěchu přispěje tak, aby na konci tohoto funkčního období bylo možné schválit novou legislativu, aby evropští zemědělci si byli jistí svou budoucností. Napětě očekáváme návrh eh, víceletého právního rámce. Jsem si jist, že všichni eh, děláme eh, maximum pro to, aby příští rozpočet byl pozitivní. Naše jasné poselství je, že tato politika musí být dobře financována a implementována. Děkuji za pozvání a přeji vašemu výboru plodnou zpráci. Děkuji, pane ministře, za tento projev. A nyní prosím pana Simona, který, prosím, tudy. i część... Který nás bude provázet tou panelovou částí. Części panelowej pan Simon má 5 minut na prowadzenie. Že pan Simon má na úvod 5 minut a pak vystoupí pan poslanec Dorfman, který je zpravodajem, generální tajemník rakouského ministerstva, pan Planck. Bardzo prosimy. No, no, no. no, no. Okay, please. Mr. Simon, the floor is yours. Pane Simon, prosím, máte slovo. Děkuji. Takže stručně vás uvedu do kontextu. Samozřejmě už o tom hovořil pan eh, komisař a pan předseda rady. Některé věci už znáte, ale ještě doplním. 2. května příští týden Evropská komise představí svůj návrh finančního rámce víceletého se zohlední samozřejmě ta mezera těch 12 miliard v celkovém rozpočtu, která vznikne odchodem našich britských přátel. A musí zohlednit také nové priority. Bezpečnost, migrace a obrana. Podle posledních informací se zdá, že komise příští týden může navrhnout snížení o 6 v oblasti zemědělských výdajů, také v oblasti soudržnosti strukturálních fondů. A v této rozpočtové debatě komisař Hogan prohlásil, že bychom chránili malé země, že má hlavní, moje hlavní priorita je chránit malé zemědělce. Dále, když se vracíme ke sdělení komise o budoucnosti zemědělství a potravin. Jenom připomínám, hovoří se tam o subsidiaritě, která by se mohla teoreticky zjednodušit. Subsidiarita znamená, že role národních parlamentů bude stále významnější, což je také téma našeho dalšího zasedání. Za druhé, toto sdělení doporučuje novou takzvanou zelenou architekturu, novou podmíněnost povinnou, která vlastně absorbuje to stávající ozeleňování, greening, a pak ještě určitá dobrovolná část pro členské státy, které chtějí dělat více. Toto sdělení bylo pozitivně přijato radou a mělo by být přijato i předsedy profesních organizací příští týden, zejména tedy Kopa Kožeka, které by mělo říci, že je to dobrý základ diskuze. Pokud nedojde k rozdrobování uplatňování SZP, a také pokud to bude přiznamenat skutečné zjednodušení pro zemědělce, což ještě, ještě není jisté. Rada akceptovala toto eh, sdělení komise, ale také někteří ministři se znepokojí určitým eh, fragmentací eh, uplatňování SZP a tím i možné deformace hospodářské soutěže. A pak politické téma rozdíl mezi úrovněmi pomoci v různých členských státech, což je téma, které je spíše skutečně přináleží hlavám státu a vlád, kteří eh, určují ty eh, národní částky pro SZP. A dále zpráva pana Dorfmana, která by měla být přijata výborem pro zemědělství 16. a 17. května. A 29. května teoreticky komise schválí eh, sektorové legislativy pro další eh, legislativní eh, návrh, včetně SZP. Budou tu tři návrhy v podstatě. Největší z nich se bude týkat plánu podpory A to jsou plány, které budou implementovány členskými státy na základě subsidiarity. Další otázka. Eh, zemědělská služba Evropské komise předpokládá určité zastropování eh, Eh, té pomoci. 60 eh, eh, to bude 60 milionů na jednotlivou. Takže bude to redistributivní platba na první hektary a časem bude toto pravidlo závazné. Dále důležité horizontální, horizontální nařízení a prezentace pana Hogana na konci května toho to posledního bodu. A to je nařízení takzvané Omnibus, které se podařilo získat v eh, Evropskému parlamentu, které se eh, je významné z hlediska hospodářské soutěže. Je tu také otázka některých nekalých eh, postupů a návrhy, které se očekávají do konce roku od komise ohledně transparentnosti v celém potravinovém řetězci, včetně eh, transparentnosti cen. Takže nyní dáme slovo panu Dorfmanovi, který je zpravodajem Evropského parlamentu výboru Envy ke, ke sdělení o budoucnosti zemědělství a potravin. Prosím, máte slovo, pane Dofan. Já herzlichen Dank. Děkuji. Vážení kolegové eh, z národních parlamentů, dámy a eh, pánové, jak už bylo eh, správně řečeno, bylo mým úkolem fungovat na půdě tohoto parlamentu jakožto zpravodaj a vyjadřovat se ke sdělením Evropské komise. A k tomu bych tedy rád řekl pár slov. Rád bych vypíchnul nejdůležitější body této zprávy a tím naznačil, jakým způsobem se ubírá politické uvažování v tomto parlamentu. To celé, jak už řekl komisař Hokan, se odvíjí od peněz, protože tedy naše politika se odvíjí od velikosti rozpočtu a, a příslušné tedy rozpočtové kapitoly rozpočtu Evropské unie. A bez těchto prostředků by naše politika nebyla prosaditelná. A tady bych rád řekl, že v případě rozpočtu zůstávají dvě velké otevřené otázky. Za prvé Brexit, za druhé nové úkoly. A proto já v tuto chvíli debatuji se stínovými zpravodaji o tom, aby, o tom, že by bylo dobré vyžadovat, aby tento návrh rozpočtu byl minimálně na stejné výši jako v minulosti Jinými slovy, aby naši zemědělci nemuseli zaplatit účet za Brexit. To je tedy vlastně takovým uh, obsahem uh, našeho přístupu k návrhu, který očekáváme od příslušné komisařky příští týden a my budeme trvat na tom, aby nechyběly potřebné prostředky do zemědělství a hodláme vyvíjet veškerý potřebný tlak, a to i za podpory členských států, tak, aby tedy jednání k rozpočtu dopadlo ve prospěch zemědělců, aby tedy nedošlo ke škrtům. Chceme také zabránit tomu, eh, aby eh, se ještě zvýšilo tedy nebezpečí, které Brexit přináší pro jednotný trh protože zemědělství tedy vlastně vytváří přidané hodnoty. A když se podíváme, v kterých pilířích, o jaké vývozy jde, do kterých států Evropské unie, ze kterých států Evropské unie do Británie, ať už jde o mléčné produkty, z ovoce, zeleninu, e, maso, je evidentní, že vývoj e, je tedy velice nebezpečný, protože na jedné straně tedy bychom na zemědělství měli menší rozpočet a na druhé straně bude velice tedy obtížné dosáhnout stejného vlastně zhodnocení produktů zemědělské výroby po Brexitu. My eh, chceme tedy na jedné straně být umírnění, proto také čekáme na nové legislativní návrhy ze strany komise, především tedy na ten takzvaný New Delivery Model, což je vlastně takové jádro té reformované společné zemědělské politiky, které tvoří nedílný eh, součást. A pak je tu tedy eh, všech rozpočtových úvah a pak je tu tedy ta problematika vlastně jednotného přístupu ke všem geneticky modifikovaným produktům. Já tedy také vnímám určitou potřebu znovu nastavit vztahy mezi Evropskou unii a regiony a členskými státy v oblasti zemědělství. Zatím to tedy bylo vždycky tak, že komise přijde eh, s nějakým návrhem, který eh, obsahuje celou řadu indikátorů, jež umožňují poměřovat to, jak je příslušná politika prováděna a to vlastně není úplně ke prospěchu společné zemědělské politiky. Já se ve svém stanovisku nestavím ke eh, danému stavu věcí nějak negativně, jen říkám, že bychom eh, se tedy měli znovu důkladně proskoumat eh, celou tu problematiku, protože společná zemědělská politika je mimořádně komplikovaným tématem, které by možná bylo dobré zjednodušit a dát v jejím rámci větší prostor členským státům pro vlastní postupy. Nicméně nadále by měly platit určité podmínky nebo předpoklady. Tím nejdůležitějším je asi to, že společná zemědělská politika by měla, jak už naznačuje i název, zůstat tou společnou zemědělskou politikou. Nejenom tedy ve smyslu toho, že budeme mít jednotný trh a jednotný vnitřní trh, ale bylo by dobré mít také tedy společnou zemědělskou politiku, z toho pohledu, že společná zemědělská politika má přímý dopad i na fungování vnitřního trhu a i tady bychom se měli snažit postupovat jednotně a harmonizovaně. Ve chvíli, kdy uvažujeme o budoucích modelech společné zemědělské politiky, mělo by nám jít o co nejmenší narušení fungování tohoto jednotného trhu. Já bych se s vámi rád podělil o jeden takový nápad. V tom smyslu, že tedy některé členské státy eh, tedy mají zemědělskou politiku na národní úrovni a pak jsou tu členské státy, kde je tedy větší míra té regionální zodpovědnosti a to i v oblasti společné zemědělské politiky, kde tedy ty aktivity probíhají především v rámci druhého pilíře. A já si nejsem jist, jak tyto regionální pravomoce je možné opravdu eh, dobře sladit eh, s národní politikou, protože na jedné straně eh, máme tedy v určité výlučné regionální zodpovědnosti, jakožto například ochranu venkova, a rozvoj venkova. Na druhé straně máme tedy tu společnou zemědělskou politiku, která je regulována na úrovni eh, národní. A jak už pan komisař naznačil, eh, bude se tedy komise snažit řešit eh, tento rozpor v pravomocích, ovšem ne v tom smyslu, že by pravomoce byly odebrány regionům nebo byly nějak omezeny. protože to by tedy eh, v některých členských státech bylo přímo protiústavní. A potom ještě tedy k tomu prvnímu a druhému pilíři. Měli bychom si položit otázku, co je vlastně cílem té společné zemědělské politiky. A já si myslím, že je tím snaha posílit zemědělství v Evropě. A to platí pro ty rodinné statky a malé zemědělské podniky, které by měly mít šance i do budoucna, které se potýkají s velkými těžkostmi a e, které však zároveň tedy produkují e, trvale udržitelným způsobem. A pokud chceme dosáhnout tohoto cíle, musíme tedy uvažovat především o přenastavení prvního pilíře. První otázka, která se v tomto ohledu nabízí, je tedy započítání eh, finančních nároků v rámci prvního pilíře. V tuto chvíli máme politiku, která až do roku 2000, tedy budeme nastavovat politiku na období 2020-2027 a máme členské státy, které pořád ještě vypočítávají tedy dotace na plochu podle historických údajů. A my si, já si myslím, že to prostě již není ospravedlitelné v roce 2027. Není možné vyplácet dotace na plochu podle objemu produkce z doby před 27 lety. Proto potřebujeme nový systém, to znamená tedy novou metodu výpočtu. Některé členské státy se již úspěšně vydaly tímto směrem. Nejde tedy po, opouštíme vlastně myšlenku dotací na plochu, ale na druhé straně tedy eh, je potřeba se vyhnout tomu, abychom vypláceli dotace i takovým subjektům, které vlastně nehospodaří a jenom na, něma, má, jenom na tyto dotace mají nárok protože existuje celá řada lidí, nebo tedy subjektů, které mají nárok na dotace, ačkoliv vlastně nejsou aktivní v zemědělské výrobě. A takovým lidem bychom tedy peníze ze společné zemědělské politiky neměli vyplácet. Pak je tu tedy otázka podpory mladých zemědělců. Máme celou řadu mladých lidí, kteří začínají podnikat zemědělství a to znamená nemají nárok na určité typy dotací a jsou tím znevýhodněni. A já myslím, že kdybychom měli jednotný harmonizovaný systém, pak by to bylo ku prospěchu tedy eh, právě této skupiny, protože by to umožnilo zjednodušený výpočet nároků a to právě tedy v tom druhém pilíři, čili kdokoliv, kdo vlastně vyvíjí aktivity v zemědělství, by měl nárok na dotace a nikoli pouze na základě historického nároku. Pak se také vede velmi důležitá debata o, o tom, jak tady spravedlivě rozdělovat prostředky. A v některých členských státech tedy ty dotace mohou být e, extrémně vysoké, patří mezi ně tedy ty tradičně zemědělské členské státy státy, kde tedy vlastně eh, tradičně vede zemědělská výroba jako producent a je to hlavní zdroj příjmu. A tady je tedy třeba znovu vlastně zvážit to přerozdělování v rámci prvního a druhého pilíře. Pokud jde o vázané platby, některé členské státy mají eh, tedy podporují více tu myšlenku vázaných plateb, hlavně podmíněných plateb, já si myslím, že je důležité tedy zvážit nejenom ta místní specifika, ale brát také ohled na fungování trhu. Tato specifika by neměla vést k narušení fungování jednotného trhu. A pak je tu tedy ta otázka těch horních limitů, těch cappings. Tady bychom měli být upřímní a přiznat si, že eh, větší zemědělské podniky mají nižší výrobní náklady než menší zemědělci. A to znamená, že to se promítá tedy i do těch nákladů na výrobu. Já bych považovala za užitečné, ale to, je tedy, to tedy bude ještě předmětem rozpravy, aby existoval jaksi, pov, jaksi povinné celoevropské zastřešení protože my si uvědomujeme, že existují členské státy, především tedy ty původně komunistické země, kde fungují zemědělské podniky, jež jsou dědictvím minulosti, kde tedy vlastně bylo zvykem se organizovat do družstev a společných podniků. A my eh, eh, právě s ohledem tedy na tuto skutečnost chceme zavést horní limity. protože je důležité, aby tyto horní limity nevedly jak k tomu, že prostředky budou přelévány z jednoho členského státu do druhého. Nám jde o spravedlivé rozdělení v rámci jednotlivých členských států. Pokud jde o zazelenění, Myslím si, že tedy tato iniciativa nepřinesla takové úspěchy, v jaké jsme doufali. Potřebujeme tedy znovu nastavit tuto strategii. Já tady uh, vidím tedy nutnost navážet to na první pilíř, na ochranu pitné vody, ochranu ovzduší před znečištěním, boj s klimami, boj s proti změnám klimatu. To všechno je tedy možné financovat z prvního pilíře a některé členské státy již mají v tomto ohledu velice kvalitní programy, které je možné zařadit právě do prvního pilíře. Velkou výzvou se mi zdá být obměna, obměna generací v zemědělství, zvláště v některých členských státech. To však zůstává především národní kompetencí a je tedy také národní kompetencí, jak přilákat mladé lidi do zemědělství. Já jsem se ve svém stanovisku nesoustředoval tolik na druhý pilíř, protože ten druhý pilíř podstatě funguje ve všech částech Evropské unie. Druhý pilíř tedy eh, je na jedné straně takovou byrokratickou džunglí, kterou bychom se měli snažit zjednodušit, ale to je asi vše, co k tomu mohu říci. A konečně problematika tedy eh, narušení fungování trhu například v oblasti eh, o prodej ovoce a zeleniny, tady bych a chmelu, tady bychom tedy měli zavést systém, který nabídne rozumnou podporu určitým sektorům, například eh, výrobě mléka, mléčných produktů v podhorských oblastech a podobně. A je tedy důležité, abychom podporovali i zpracovatelské podniky, protože to je smysluplné z pohledu společné zemědělské politiky. Na závěr ještě tedy problematika pojištění rizik. K tomu nemám mnoho co říci, protože nyní jsme teprve schválili příslušná ustanovení nařízení Omnibus a teď tedy je na členských státech, jak vlastně zpracují tuto problematiku pojištění rizik pro své zemědělce. A já myslím, že tento nástroj existuje, není tedy třeba to dále řešit. Pokud jde o další postup, moje stanovisko bude předmětem hlasování 17 května na půdě výboru pro zemědělství a potom na konci května by mělo být projednáváno na plenárním zasedání. Děkuji. A nyní dám slovo panu Plankovi, generálnímu tajemníkovi ministerstva rakouského ministerstva pro udržitelnost a cestovní ruch. Rakousko bude eh, tedy příštím předsednictvím Evropské unie, má před sebou hodně práce, takže prosím, dávám vám slovo, pane Plank. Ano, vážený pane předsedo, vážený pane předsedo Rady, vážení členové tohoto výboru, poslanci národních výborů, dámy a pánové. Já jsem rád, že jste mě pozvali na dnešní slyšení v Evropském parlamentu a zároveň, že mi dáváte možnost vyjádřit se k budoucnosti společné zemědělské politiky a k významu vývoje venkova, no a právě i v Rakousku. Historie SZP je historie úspěchu, to vidíme i z rakouského zorného úhlu. A zcela jednoznačně, a myslím si, že patří a i do budoucna bude patřit k ústředním úkolům evropské politiky. Zejména, že se eh, snažíme Evropu sjednocovat, je právě i SZP, taková celoevropská, ale zároveň se díky ní ukazuje mnohotvárnost Evropy, venkovského prostora, což je i správné. Zároveň diskuse k SZP vždy odkazuje na skutečnost, že ono se dá dosáhnout dobrých nosných cílů, které budou prospívat zemědělským podnikům, rodinám, rodinným farmám, ale i všem Evropanům a celé Evropě. A já jsem optimistou v tom smyslu, že doufám, že i do budoucna to takto zůstane. Komise svým sdělením loni udělala první krok směrem k dalšímu slibnému vývoji a členské státy v závěrech ji i pozitivně vyhodnotili a tím jasně dali najevo, že společná zemědělská politika je něčím, na čem záleží všem a že by měla zůstat i společnou a na tom záleží i Rakousku. Ta slovo společné tam není náhodou. Ono je to samozřejmě ale zároveň situace plná potenciálních překážek, protože chceme, aby se jednalo o zemědělství moderní, udržitelné, které bude respektovat mnohotvárnost krajiny, venkova a že se má jednat nikoli pouze o zemědělství v tom úzkém slova smyslu, ale i o rozvoj venkova, o digitalizaci venkova a e, jak zemědělské statky, tak i příroda, která je obsklopuje, mají e, nezastupitelnou pozici, zejména právě u nás v Rakousku. A zároveň stojí za to v Evropě Eh, učinit stěžiště ze skutečnosti, že pokud chce Evropa zůstat zásobována kvalitními potravinami, potravinami z místních zdrojů a být i více soběstačná, tak právě toho dosáhneme další, možná i zvýšenou podporu zemědělství. Rakouské předsednictví vsadí na um, tyto trumfy aby se těch cílů dalo dosáhnout. Zemědělci, bez nich to nejde, musí se dočkat podpory a i spotřebitelé z toho musí těžit a tím to prospěje celé společnosti. K těm legislativním návrhům tady už jsme slyšeli, od bulharského kolegy, jak to má vypadat. Budeme spolupracovat a budeme i pokračovat ve vyjednáváních s Evropským parlamentem. Na um, září je naplánovaná neformální zasedání rady od 23. do 25. a tam budeme vyměňovat si myšlenky a zkušenosti a z tohoto místa vás chci ujistit, že předsednictví rady nevynechá žádného partnera a bude se snažit dosáhnout co největšího pokroku vyjednávání o budoucním tvaru SEP. Výchozí stanovisko eh, nás těší a komise rozhodně eh, pojí, propojuje kontinuitu s orientací na budoucnost. to rozhodně stojí za to rovněž dát do soustažnosti s skutečností, že nám záleží na osudu zemědělských rodin, rodinných podniků. Ono to nebude snadné sladit s obecným tvarem zemědělské politiky, s úsporami, ale chceme-li být relevantní vůči klima, tak to nelze vynechat z těch úvah. Je důležité vytvořit i nové stimuly, aniž bychom do systému zaváděli dodatečnou byrokracii a je to zároveň i důležité pro kladné přijímání této politiky na veřejnosti. Nesmíme přehlížet, že společná zemědělská politika je, je veřejným statkem, který prospívá všem a že zejména mm, e, musí to být oceňováno. Co se týče toho, že ten model prosazování má být přizpůsobován podmínkám v daném členském státě, tady v zásadě souhlasíme, protože díky tomu může nastat vyšší úroveň odpovědnosti v každém tom eh, členském státě. Ale zároveň jsme ještě otevřeni vůči tomu modelu protože se chceme ujistit, že to nepovede k oslabení společného, mm, společné povahy té politiky anebo že bychom se zbavovali těch společných rysů. Život a přežití rodinných farem, to je něco, na čem nám i z historického pohledu v Rakousku zejména záleží. U nás je to opravdu záležitost mnoha staletí. Naše dějiny jsou propojeny s existencí zemědělství na farmách a zároveň v dnešní době jsou klíčem i k cestovnímu ruchu. Tam vidíme budoucnost tedy pro nás je ústřední záležitosti zajistit i budoucnost eh, rodinných farem a myslíme si, že i to by se mělo stát silným národním tématem nikoli pouze v prvním pilíři, ale i ve druhém pilíři by se měl projevit národní zájem v tom, aby ta politika byla orientována na životní prostředí, aby e, zemědělství setrvalo i v těch znevýhodněných či vzdálených oblastech a že musíme být otevřeni i další ekologizaci v zemědělství, protože to oceňuje i spotřebitel, i veřejnost a tam se právě mohou podniky uplatnit nejlépe. Malé rodinné podniky. Nám záleží na tom, aby ta, ten druhý pilíř eh, posiloval a aby byl uplatnitelný v nejširším možném měřítku. To je právě obohacování životního prostředí a eh, i cestovní ruch eh, na venkově ten nesmíme zabetvávat, zanedbávat, že právě e, cestovní ruch e, na venkově a zemědělství vzájemně spolu úzce souvisí a čím bude atraktivnější mm, venkovský prostor pro turisty, pro cestovní ruch, tak bude i atraktivnější pro mládež, včetně mladých e, zemědělců. Dnes už o tom byla řeč, že rozhodujícím argumentem toho, aby se vše naplnilo, je solidní, budoucnostní a zajištěné financování. Zemědělský rozpočet, určitě ty eh, budeme číst důkladně, ty rozpočtové výhledy eh, musí být posléze dodržen a pokud máme určité nároky na zemědělství, tak toho se s osekaným rozpočtem nedočkáme. Naše zkušenost napovídá, že pokud chceme eh, kvalitní výstupy, tak i ten finanční vstup musí být přiměřený a dobře nastrukturované konkurenceschopné zemědělství. Toho dosáhneme pouze, bude-li podporováno finančně. Jak si představujeme obecně souvislosti. Zemědělský rozpočet musí být zajištěn a zároveň nesmíme zapomínat, že jde rovněž o to, že to, co se neustále prolíná diskusí ve smyslu eh, působení zemědělství v potravinovém řetězci, a že někdy mají podniky i peníze navíc na určitém etapě, v určitém stádiu toho potravinového řetězce, že i s tím musíme počítat, že naše firmy musí být pohlíženy férově a že i e, ten tlak e, vůči zemědělcům musí být férový a srovnatelný s jinými oblastmi a regiony. Pro nás je rozhodující, abychom měli stabilní prostředí pro rodinné statky, aby rozmanitost zůstala a aby venkovský prostor nemusel čelit dodatečným tlakům, například eh, v podobě krácení finančních prostředků, které eh, neumožní těmto firmám přežít. Děkuji. Merci, monsieur Planck. Děkuji vám, pane Planck. A nyní zahájíme rozpravu, debatu a požádám eh, pana předsedu Sikerského, aby eh, vedl hm, tuto diskuzi. Děkuji za... Já srdečně děkuji předsedovi prvního panelu. Jak jsme se už předem domluvili, budeme postupovat následovně. Řečnická doba pro každou otázku, případně vystoupení, bude dvě minuty, což je už i tak dvojnásobek toho, co my, evropští poslanci, máme k dispozici v Evropském parlamentu. A vždy tomu bude tak, že budou dva představitelé národních parlamentů, pak budeme mít kolegu z výboru pro zemědělství parlamentu evropského, no a tak to bude pokračovat. A pokud dovolíte, já, když už bude zbývat pouhý 10 vteřin, tak jemně to tím kladívkem takhle zamávám, abyste si uvědomili, že se vám čas krátí. A jako první vystoupí pan poslanec Jelik z Německa. Pane, vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já vám děkuji za pozvání, za to, že jste zorganizovali toto dnešní setkání a že také dáváte prostor všem řečníkům. Děkuji také z celého srdce za společnou zemědělskou politiku, za tu ochotu ji dále prosazovat. My se v Německu touto problematikou velice eh, pozorně zabýváme. Je to tedy eh, jedno ze základních témat našich koaličních dohod. Německo je připraveno také tedy Eh, vložit čerstvé peníze do tohoto odvětví, je, třeba, je připraveno přeformulovat rámcové podmínky. Eh, to si samozřejmě ještě vyžádá velké diskuze, ale důležité je to, aby tedy dotace eh, podporovaly především tedy ty drobné zemědělce, rodiny, které hospodaří na rodinných pozemcích již dlouhé roky protože ty tedy většinou trpí tou nejnižší úrovní příjmu. Kvůli tomu je třeba dotace zjednodušit a také urychlit. A proto je důležité, abychom tedy umožnili přímé dotace, což je sice na jedné straně velká výzva, na druhé straně to představuje odstranění byrokracie. Je důležité, aby se pracující v zemědělství mohli spolehnout na určitou úroveň příjmu, protože i to přiláká do zemědělství mladé. A je důležité, aby se tito noví zemědělci mohli spolehnout i na dotace z Evropské unie. Myslím si, že nemáme dost času a prostoru k tomu, abychom prosazovali různé ideologie. Je prostě především zásadní ponechat problematiku přímých plateb, alespoň pro nás. A pokud jde tedy o ty vzájemně podmíněné platby a dotace, my to v Německu považujeme za velké narušení fungování jednotného trhu. Děkuji. Z mikrofonu. Pane Dejk Jaran, Irlandia. Pan Dejk Jaran z to uh, Já vítám tuto příležitost oslovit uh, tento výbor. Komisař Hogan, Hogan uh, hovořil uh, o tom uh, rozpočtu a o zachování rozpočtu SZP a zodpovědnost dal na bedra členských vlád, aby uh, našli ty potřebné finance. A jakožto poslanec Irského parlamentu si kladu tuto otázku. Jestliže vlády souhlasí s tím, že získají prostředky na podporu rozpočtu eh, SZP po, eh, po Brexitu, tak bude, budou tyto peníze skutečně vyhrazeny pro SZP, aby se nevykl, nakládali dát další cíle komise. A e, kromě toho je tu Merko, otázka Mercosuru a Brexitu, tyto, tato dvojice problémů. A pokud jde o Mercosur, tak tam jsou určité ústupky, ale je tu i tak škoda, kterou uh, trpí například uh, hovězí průmysl z Evropské unie. A uh, v kontextu Brexitu je Irsko izolováno a je vystaveno potenciálním uh, hrozbám a škodám. Tato dvojí hrozba, která se blíží, jedno, jednoznačným argumentem pro to, aby se prostředky eh, na společnou zemědělskou politiku eh, jednoznačně vyčlenili pouze na tento účel. A myslím, že členské státy budou potřebovat taková ujištění. Evropa potřebuje EZP, dobře vyvinutou EZP, protože my chceme kvalitní, vysoce kvalitní eh, potravinové produkty pro naše spotřebitele, které jsou skutečně první jakosti. A proto je mm, zcela zásadní, abychom byli schopni dosáhnout cílů, které jsme si přece vzali pro nás a pro celou Evropu. Je důležité, aby ten rozpočet opravdu byl a jedinou možností je vyčlenění eh, těch prostředků, které eh, vlády najdou pouze na SZP. Já vám velice děkuji a rád bych vás informoval, že zde máme ještě další významné hosty v sále, eh, kteří přijeli na pozvánku paní Petr ze Slovenska, paní Schreier z Nizozemska a pana Curo z Itálie. A já je chci výslovně zde mezi námi přivítat. A nyní se obracím na pana poslance Desa. A u evropských poslanců budu měřit čas přísněji. Tedy, pane Des, máte pouhé ty dvě minuty. Děkuji, pane předsedo milí kolegové, kolegyně ze členských států, milí kolegové poslanci. Pan komisař Hogan už tady bohužel není tedy ten koncipovaný jeho návrh přesně neznáme, ale mě nenaplňuje nadšením. Přednedávnem řekl vědec o těch návrzích komise, že oni nepovedou eh, k snižování byrokracie, protože tu byrokracii si pak stejně k tomu připlácnou ještě a obohatí to členské státy tady, jak to bude v členských státech prosazováno, no to povede k um, narušování hospodářské soutěže. Já už jsem před 50 lety hospodařit a od té doby se i zabývám evropskou uh, společnou zemědělskou politikou a ta doprovází mě. A tím, že to budeme individualizovat, tak to už je první krok k loučení se SZP. E Jeden krok už máme za sebou a tak to nesmí pokračovat. Celé desetiletí jsme se přece snažili vše sjednocovat a nyní návrh komise, nesmí opustit toto nasměrování. Já jsem toho názoru, že například u opatření týkajících se životního prostředí by měly členské státy přijít se svými návrhy, my je proskoumáme, pak budeme mít katalog, který sestavíme a z toho katalogu si mohou členské státy vybírat určitá opatření k ochraně životního prostředí podle toho, jaké podmínky u nich plánujou. Potřebujeme rovněž i nadále systém dvou pilířů. Přesto protože je třeba přiznat, že stávající systém je třeba zlepšit. Já um, vidím návrhy komise s velkým odstupem a nepřesvědčuje mě, že bychom to měli být schopni stihnout schválit do konce tohoto legislativního období. V červnu se to objeví konkrétně, pak přijde letní přestávka, pak budeme mít pouhý 9 měsíců od září a to se nemůže povést vše dotáhnout do konce. Já doufám, že pan komisař přijde s hodnotnými návrhy e, a ještě jednu poznámku si dovolím vůči rozpočtu. 40% vynakládáme na SZP v Evropě. To je s odstupem nejvíce ve srovnání s ostatními politikami a 1% zároveň to je um, těch výdajů, a to je 10 milionů pracovních míst, 5 milionů obyvatel, desítky tisíc eh, statkářů, takže to si myslím, že si rozhodně zaslouží. Já jsem už řekl, že poslanci Evropského parlamentu jsou připraveni vystupovat krátce. Tak se to splnilo. A nyní pan poslanec Kavkarias z Kypru. Děkuji. Pane předsedo, dovolte mi nejprve vám osobně pogratulovat vám i vašemu, tedy, nebo poděkovat vám i vašemu výboru za zorganizování této dnešní konference. Asi se všichni shodneme na tom, že je třeba zjednodušit byrokracii, zjednodušit postupy, tak, aby byly srozumitelnější pro naše zemědělce, aby nabízely větší míru konvergence. a je také třeba zvyšovat míru soudržnosti společné zemědělské politiky s ostatními politikami Evropské unie. Naše politika v oblasti zemědělské produkce a výroby potravin by měla také přispívat k k ochraně životního prostředí, k boji proti klimatickým změnám a podobně. Měli bychom také usilovat o menší míru narušování fungování jednotného trhu, a to prostřednictvím rozdílů v cenotvorbě. Měli bychom také lépe harmonizovat příjmy zemědělců a pracujících v tomto sektoru ekonomiky, jak už správně řekl pan komisař Hogan. Potřebujeme tedy konkrétně zaměřená opatření, například eh, zaměřená na stárnoucí zemědělce, pokud chceme zachovat fungování zemědělství i do budoucna. V rámci víceletého finančního rámce je třeba najít způsob, jak vyvážet eh, dopad Brexitu a zachovat míru eh, podpory společné zemědělské politiky na stejné úrovni jako doposud. A konečně ještě taková malá připomínka ke Kypru, což je eh, tady poměrně malé hospodářství, které se potýká se velkými problémy. Například eh, náklady na přepravu zboží jsou velmi vysoké to potom vede k zvyšování cen a také to vede k velkému tlaku na naše zemědělce. Musím se potýkat s podobnými výzvami jako ostatní členské státy, například tedy s odlivem pracujících z venkova, kteří se stěhují spíše do měst. I tady je tedy potřeba přijít s nějakým konkrétním opatřením. Děkuji. Španělsko, pan Torres. Děkuji. Já vás zdravím, dobré odpoledne. V budoucnosti HZP žádáme tedy naše zemědělce, aby se aby čelili novým výzvám, jako jsou klimatické změny a ochrana životního prostředí. S tím souhlasíme. Tyto výzvy se však vyskytují v kontextu velmi nelehkého, nelehké finanční situace, například eh, blížícího se Brexitu. Přičemž někteří zemědělci jsou, tedy jsou, jsou, jsou nedílnou součástí agroalimentárního eh, řetězce. A my vnímáme zemědělce v naší zemi jako tedy protagonisty budoucí EZP a e, klademe si následující otázky. Čím by se stala Evropská unie, kdyby kvalita anebo e, tedy ten objem těch potravin u nás pocházel ze třetích zemí? Takže jednak eh, je, je otázka, jak to, jak to souvisí s potravinovou bezpečností a s bezpečností samozřejmě samotných zemědělců, protože oni jsou ti, kteří jsou zárukou um, dodávek potravin. A pak je to otázka toho, že eh, je tu jeden ze základních prvků soudržnosti, soudržnost, soudržnosti v té reformě EZP. Takže, kolegové, hovoříme o nových výzvách, ano, ale nezapomínejme, že zemědělci musí eh, si udržet 30% přímou eh, pomoc v podobě přímých pladeb, které dostávají musí to být financováno prostřednictvím komunitárního rozpočtu. Děkuji. Pan posel Andrew. Oui, merci, monsieur Ano, děkuji. Ano. Škoda, že pan komisař musel odejít. Každopádně bylo oznámeno snížení o 15% toho rozpočtu. To je každopádně zásadní. Komisař Oettinger eh, pak eh, ve čtvrtek eh, přišel s, s dalšími zprávami o snížení. Máme tu víceletý právní rámec, je to zcela zásadní téma. Je to také otázka kalendáře, harmonogramu a načasování. Protože to závisí samozřejmě na kvalitě těch legislativních návrhů komise. Jsou to určité zvěsti, určité informace, že jménem, abychom jménem subsidiarity nezačali prostě některé věci příliš přiškrcovat. Protože musíme mít velmi jasnou uh, vizi budoucnosti E SZP, zatím jako to mluvíme, tak to příliš jasně nezní. Otázka přesnosti legislativních návrhů se rýsuje jako něco stále důležitějšího. A na základě toho potom e, uvidíme, jakým tempem můžeme jít do konce tohoto e, mandátu, nebo jestli budeme muset konzultovat vlastně celý sektor. Pokud jde o obsah té reformy, tak jsou tam některé zásadní prvky, pokud jde o například ty nástroje tak um, pro zvýšení konkurenceschopnosti Omnibus, to je jeden z těch návrhů, který je nezbytný, ale nedostatečný. Musíme udržet také příjmy zemědělců. A je tu, tedy musíme také se dívat na ty podrobnosti toho, co se navrhuje. Ta první uh, úroveň je ten společný pilíř, například uh, uh, otázka uh, biozemědělství, uh, otázka střídání kultur a agroenvironmentální opatření. Um, a ten nový um, nástroj, ekostým, který máme, to je něco, co je důležité pro všechny uh, zemědělce Evropské unie. Takže tolik několik, jsem chtěl vypíchnout několik z těch důležitých prvků budoucí reformy e ZP. Já vám moc krát děkuji. My tady posloucháme různé číselné údaje, tak někdy neslyšíme, o jaké ceny se jedná a pokud se jedná o fixní částky, tak ze kterého roku. Tady totiž bychom týmíž čísly mohli ilustrovat různé veličiny a naopak. Pan poslanec Arkanovský. Chci poděkovat za možnost představit. Já bych rád poděkoval za možnost vyjádřit se jménem eh, Polské sněmovny, Polského parlamentu a mám to o to snažší, že my máme mimořádné usnesení, i když se to z politického pohledu tam různě liší. Každopádně jsme podpořili ty snahy o budoucí tvar SZP. A já se nyní soustředím na záležitosti, na kterých Polsku záleží nejvíce. Především nastal čas už dospět ke konci té konvergence. To je taková mýtická konvergence. V novém finančním výhledu podle nás už musí být všechny um, přímé platby na stejné úrovni, protože ta nespravedlivá historická kritéria ta už by neměla eh, být eh, podporována. A pak malé rodinné statky, zejména z pohledu eh, toho obohacování mm, funkčnosti s, mm, v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. My jsme vděční Rakousku, tam si ještě pamatujeme, že pan bývalý komisař pro zemědělství Franz Fischler modernizoval zejména výrobu potravin a vyvážený regionální rozvoj i tvorbu hodnot na venkově. A chceme zdůraznit, že i stát by měl sehrávat eh, klíčovou úlohu, co se týče například provádění či Um, lepší efektivitu SZP, ale rozhodně ani my bychom nechtěli, aby docházelo k nějaké renacionalizaci SZP. My bychom rádi, aby společná zemědělská politika zůstala společnou a solidární, nezávisle na tom, kde nějaký členský stát je, zda na východu či na západě Evropy. Rovněž si myslíme, že druhý pilíř, tedy rozvoj venkova, je něčím, na čem by měl záležet nás, nám všem. Polsku na tom rozhodně záleží a to by se mělo podporovat eh, i prostředky pro, eh, pro eh, společné, společné prostředky, tedy polský parlament vyjadřuje plnou podporu. A ze Švédska paní poslankyně Vesli. Děkuji, pane předsedo. Toto je velice důležitá diskuze. Také my ve Švédsku bereme veškerou problematiku zemědělství velmi vážně. A jsme přesvědčeni, o tom, že je potřeba zvýšit naši míru konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství. Za tím účelem chceme snížit objem přímých dotací a naopak posílit dotace, které přispívají k obnově venkova a ochraně životního prostředí. Je tedy třeba lépe podpořit například zazelenění, protože to se zatím ve své současné podobě neos, neosvědčilo. Tento nový systém by, by měl eh, zahrnovat opatření, která umožní tedy boj proti klimatickým změnám, ochranu životního prostředí a to jednoznačně. Je třeba řešit velice důležité cíle související s rezistencí vůči antibiotikům, pohodou zvířat a zdravím a zvířat. V tuto chvíli strategie v rámci zemědělské politiky jdou tím správným směrem. Máme ale obecně pochyby o tom, zdali ty společné cíle Evropské unie se opravdu vždy podaří naplnit výdaje ze společného evropského rozpočtu. Bylo tu eh, řečeno, že zemědělci nemohou zaplatit cenu za Brexit. To, myslím, skoro nikdo není ochoten a dokonce ani ve Spojeném království a rozhodně tedy ne švédští daňoví poplatníci. A je třeba si uvědomit, že Brexit bude mít dopady na celou Evropskou unii. Pan poslanec Kůžměl, děkuji. Vítám ministry i poslance. Dvě záležitosti. Po 2020 eh, musíme posílit potravinovou eh, bezpečnost, eh, přát, zemědělství přátelské vůči klimatu, posilovat venkov a nediskriminovat mezi členskými státy, zejména mezi zemědělství a zároveň by SZP měla být uh, zjednodušena. Za druhé by měla vyřešit spravedlivé rozdělování přímých plateb mezi členskými státy a v oblasti vývoje venkova by se měla snažit vyrovnávat venkovské oblasti, ať už mezi státy nebo mezi regiony. A za třetí, prostředky pro rozvoj venkova by měly zůstat v stávající výši a směřovat zejména do rukou rodinných farem a podporovat rozvoj těchto statků. Například ekologických zemědělských statků a e, být ku prospěchu i zvířat na venkově. E, podpora místních zemědělských firm by se měla soustředit na um, zpracovávání a zejména na malé zpracovatele pro místní trh. A ještě eh, k tomu apelu pana komisaře Hogana, který připomenul, že my bychom měli apelovat na členské státy, aby souhlasili s tím, že budou eh, platit více, tak bych rád informoval všechny, že polská vláda je ochotná eh, doplácet a platit více více než 1,1 eh, DPH od příštího pragmatického období. Eh, pan poslanec Stranky Jasne Tvajer. Děkuji vám, pane předsedo. Drzí kolegové, Národní parlament litevský vyjádřil svůj postoj průběhu jarního zasedání loňského roku, kdy byla zdůrazněna jedna důležitá věc, a to otázka eh, spravedlivosti. To znamená, když je řeč o platbách, tak eh, ta politika určující platby by mm, měla být rovnoprávná, konkurence by neměla být zkreslována. Balské státy obdržely jedny z nejnižších pladeb. Mnoho lidí z našich zemí emigrovalo. Měli bychom skutečně dbát na rovnoprávnost. Jistě je tu ta celková částka, která by se ponížila o Brexit, a ale i tak, i když je těžké eh, zachovat eh, rovnoprávnost, spravedlivý přístup, je důležité dbát na to, aby eh, rozpočet SZP v novém období nebyl krácen. Je důležité tento rozsah zachovat. Ve vztahu k mm, politikám Evropské unie Měli bychom věci vnímat z nové perspektivy, nikoli z historické perspektivy. Balské státy a vyšegrádské státy jasně upozorňují na to, že všichni musí eh, si být rovni, ten princip rovnosti musí být eh, chráněn, protože na tom stojí konec konců i celá Evropská unie. Kdykoliv hovoříme o rozpočtu, tak eh, nezapomínejme na to, že tady se hovoří o 11% snížení, což v praxi je 48 miliard ve srovnání s předchozím finančním výhledem. Tedy my hovoříme už o sníženém rozpočtu, který už nyní máme ve srovnání s tím předchozím. A to je v neměných cenách, ta informace. Pan poslanec Faltýnek, Česká republika. Dobrý den, hezké odpoledne, děkujeme za pozvání. Já bych chtěl říct, že Česká republika dlouhodobě podporuje společnou zemědělskou politiku. Česká republika je připravena se podílet na navýšení financování rozpočtu Evropské unie tak, aby nedošlo k zásadnímu poklesu objemu peněz na společnou zemědělskou politiku. Ale máme jeden zásadní problém. Česká republika nesouhlasí s principem povinného zastropování. My nechápeme její smysl a cíle a zatím nám nikdo pořádně nevysvětlil, o co tady konkrétně jde. V České republice společnosti, které hospodaří na půdě, jsou vlastněny, vážení kolegové, kolegyně, zhruba 150 tisíci vlastníky. A na ty by tady tato záležitost bohužel jednoznačně dopadla a navíc by to vedlo k navýšení administrativní zátěže. Dneska tady několikrát zaznělo z úst pana Hogena, pana ministra Porodzanova i zpravodaje Dorfmana, že bychom měli dát větší prostor členským státům. To tady několikrát zaznělo. Také tady zaznělo, že chceme podpořit malé zemědělce, na tom se všichni zhodneme, nevypláce dotace těm, kteří nehospodaří, na tom se také všichni zhodneme, předpokládám, že chceme podporovat pouze aktivní zemědělce a že chceme podporovat mladé zemědělce. Takže já moc nerozumím tomu, proč chceme zavést povinné zastropování, když podpora malých zemědělců, a on to tady řekl pan zpravodaj, pan zpravodaj Dorfman, že vlastně snaha zavést povinný keping ve všech státech je proto, že malí zemědělci mají vyšší náklady než velcí zemědělci. Ale to se dá řešit přímou podporou těchto malých zemědělců platbou na první hektary. Děkuji za pozornost. Na šťastí mluví se při tom. No, naštěstí se zde spíše hovoří o škále z pohledu počtu zaměstnanců. No a opravdu ty náklady se snižují s tím, jak je e, větší ten zemědělský podnik. Paní poslankyně Miller. Vážený předsedo, děkuji. Společná zemědělská politika je takovým důkazem našeho úspěchu, který je třeba dále umírněně rozvíjet. Eh, zemědělská politika přispívá také k potravinové bezpečnosti a dodávce v Evropě. Proto i na půdě Evropského parlamentu máme velké obavy z velmi rozdílného vnímání a následného prosazování společné zemědělské politiky v jednotlivých státech. Německé, Německo rozhodně není eh, jedinou zemí, která měla vzájemně podmíněné platby. Také eh, další členské státy mají zájem na zachování vzájemně podmíněných plateb. Obtížné bude také eh, jednání k, k sociálním aspektům fungování venkova. Za to máme všichni zodpovědnost. Eh, je třeba zachovat společenské struktury, struktury, které umožňují združování na venkově a k tomu významně přispívají přímé dotace, ty bychom rádi zachovali. Eh, I tady je vlastně vidět, že členské státy uplatňují různá kritéria a také tedy je třeba hovořit o dopadu monopolu některých potravinových, potravinářských eh, řetězců, které eh, v, některém, v některých případech ovlivňují i tvorbu evropské legislativy. Musíme také podpořit další rozvoj změnitelství v tom smyslu, že do něj přilákáme mladé lidi. A já jsem přesvědčena, že tady na půdě parlamentu panuje ochota proto nastavit rámcové podmínky. A je třeba také dát pozor na to, aby tedy ty zemědělce v jednotlivých členských státech příliš nezahltila byrokracie. Děkuji. Kdykoliv hovoříme o platbách navázaných na výrobu, tak si musíme uvědomit, že to může eh, obnášet pouze 13 až 15 rozpočtu, kde to je napojeno na výrobu a tam se to týká pouze toho typu výroby, který je na seznamu EU. Um, možná tam jsou i jiné typy výroby, ale to už je jiná věc. A co se týče úspěchu eh, SZP, když se hovoří o tom, že zemědělec vydělává 50% ve srovnání s nějakým jiným odvětvím, tak to ne vždy lze považovat za úspěch. Pan poslanec Jas z Portugalska. Dobrý den, pane Presidente, caros membros do Parlamento Europeu e dos Quando falamos da PAC nas suas diversas componentes, dimensões e pilares, é preciso reconhecer que os seus impactos e o Když hovoříme o společné zemědělské politice, musíme si uvědomit, jaký dopad měla společná zemědělská politika na Portugalsko. Plocha obdělávané půdy se čtyřnásobila. Výrazně zrostl také počet zemědělských podniků, ovšem z nich 20% a pobírá až 80% dotac, evropských dotací a, a to je třeba změnit. A je třeba přiznat, že na druhé straně tedy společná zemědělská politika přispěla i k některým environmentálním problémům v Portugalsku, které pak vedly k těm ničivým požárům a dalším jevům. Je tedy třeba eh, prosazovat to, aby společná zemědělská politika přispívala k výrobě bezpečných potravin, ochraně životního prostředí, zachování životních podmínek pro drobné zemědělce a také vlastně rovnoměrného rozložení přidané hodnoty v celém dodávkovém řetězci. Supermarkety by neměly dále dominovat eh, zemědělskému sektoru a zrovna tak je nepřijatelné vyplácet dotace zemědělcům, kteří přímo a aktivně nehospodaří. Zemědělství v podobě, která je pro nás příznivá a má budoucnost především eh, na úrovni malých a středních rodinných farem. Dobrá, děkuji. A nyní pan nebo paní Kosty z Finska. Paní Kosky z Finska. Thank you. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat, tervehdys Suomen par. Pane předsedo, vážení kolegové, dovolte mi předat pozdravy svinského parlamentu. Ziskovost v oblasti zemědělství představuje jeden z největších problémů, se kterými se potýkáme. Pokrok v této oblasti se odvíjí také od nasazení nových technologií, užívání obnovitelných zdrojů energie a tak dále. Podmínky podnikání v zemědělství se výrazně změnily v uplynulých letech. Existují nové struktury, které jsou odolnější vůči těmto výzvám. A je třeba si uvědomit, že některé ty změny Eh, ještě přijdou, proto musíme posilovat odolnost celého odvětví a schopnost na tyto změny reagovat. Z finského hlediska především vítám eh, tedy tu diskuzi a kritiku přímých plateb a podpory přirozeně znevýhodněných oblastí. Ve Finsku máme velké plochy, které jsou přirozeně znevýhodněné a přesto bychom byli rádi, kdyby nadále byly obdělávány. Každá civilizace se vždy opírala o své zemědělství a i proto je důležité zemědělství zachovat. Podpora pro Finsko je větší právě proto, že máme specifické přírodní podmínky, které vedou k vyšším výrobním nákladům. Přímé platby a metody by měly být rozšířeny a já bych ráda slyšela další vysvětlení toho, jaké máte záměry s přímými platbami do přirozeně znevýhodněných oblastí. Nevím, do koho to pytanie. No, já nevím, ke komu je ta otázka eh, směřována, ale pokud jde o mě, tak já jsem pro, aby se zohlednily podmínky eh, při hospodaření a rovněž i nepříznivé podmínky, například kvalita půdy, u přímých pladeb, protože to je něco, co se zásadně ovlivní výnos. Paní poslankyně Sandra. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Takže tady hovoříme celé odpoledne o rentabilitě, o zajištění příjmu zemědělců, ale já se domnívám, že jsou tu klíčové otázky, jich jsme se ještě nedoš, nedotkli. A to je jednak otázka té ceny, prvotní ceny, eh, která musí být nějakým způsobem eh, rentabilní, případně regulovaná. Protože pokud eh, nezaměříme naši politiku na tyto otázky, nebudeme schopni zajistit životní podmínky zemědělcům. Což samozřejmě souvisí i s generační um, výměnou s demografickými otázkami. Když nezajistíme důstojné podmínky pro zemědělce, no tak jak by pak mladí lidé mohli být motivováni, aby se stali zemědělci? Kromě toho je tu ještě další aspekt, o kterém se skoro nemluví, a to jsou práva zemědělců žen. Ta diskriminace je jasná a musíme se posunout vpřed, pokud jde o, o skutečně rovnoprávné držení vlastnictví eh, těch jednotlivých usedlostí a hospodářství. Eh, dále je tu otázka obchodních dohod a dopadů, které mohou mít na malé a střední, malá a střední hospodářství a producenty v Evropské unii. Kdy nedávno jsme byli v Brazílii, a vidíme, jaká je potenciální budoucnost eh, v kontextu dohody o Mercosuru. Když je řeč o klimatických změnách, měli bychom přihlížet také k negativním dopadům, které má přeprava výrobků, které by se daly přitom eh, vyrábět více lokálně, více na místě. Když je řeč o udržitelnosti, musíme brát ohled na produkční model a způsob jejich eh, prodeje dalšího. Děkuji. Takže měli jsme mléčné kvóty, pokud jde o regulaci, a přitom jsme měli krizi v tomto sektoru, takže pro problém je možná někde jinde. Pan Dechrod z Nizozemska. Děkuji, pane předsedo. Jménem já budu tedy hovořit nizozemsky, jestli mohu. Jménem zemědělského výboru nizozemského parlamentu bych rád vyjádřil jednu obavu, pokud jde o budoucnost společné zemědělské politiky. Jak chcete zaručit to, že ve všech členských státech to, že tedy ty eh, dohody k evropským cílům jsou také skutečně implementovány v členském, ve všech členských státech stejně. To znamená, že tedy eh, vlastně se neměří různým metrem. Kavankari z Řecka. Prosím. Děkuji. Tato iniciativa, která má za úkol probrat otázky související s EZP, je nesmírně ehm, důležitá, nesmírně aktuální. Ta zemědělská politika musí skutečně zůstat společnou politikou která zároveň chrání zemědělce, životní prostředí i práva spotřebitelů. Souhlasím s um, komisařem Hougnem, že není možno všem měřit stejným metrem. Potřebujeme jiný model na severu a na jihu. On zmínil ty rozdíly mezi různými zemědělskými modely, které jsou potřeba eh, v Řecku nebo ve Finsku. Uvedl tyto dvě země jako příklad. Protože máme různé sektory, máme různé podmínky, Například. Musíme zohlednit, jestli máme hory, jestli máme, eh, jsou to ostrovy, jaká je velikost jednotlivých eh, zemědělských hospodářství. Kolik je tam malých eh, hospodářství? Zacílené, zacílené opatření pro mladé zemědělce, kteří chtějí vstoupit do, té, této, do tohoto sektoru. Obecně chápeme, že zemědělci čelí mnoha výzvám, včetně klimatických změn. Musí přispívat plnění těchto cílů. A my jim budeme samozřejmě muset dát nové nástroje pro lepší zvládání rizik. Lepší um, vodohospodářské postupy. A, a toto je rozhodně oblast, níž budeme čelit dalším výzvám v kontextu klimatických změn. Bude třeba najít inovativní řešení. A konečně Řecko a můj parlament se domnívá, že společná zemědělská politika by měla zůstat na stejné výši finančního zajištění jako dnes. Podporujeme dvoupelířový přístup a budeme se muset podrobněji zabývat otázkou, jak to bude s politikou zbližování, s politikou konvergence. Podpora na plochu by neměla být jediným eh, ohniskem naší diskuze. Děkuji. Děkuji za to, že jste upozornili na otázku rozmanitosti v eh, evropském zemědělství, zejména mezi Řeckem a Finskem. Například, jak může mezi nimi fungovat společná zemědělská eh, politika. Jaké nástroje použít, aby to fungovalo u tak jiných zemí, jiných přístupů, jiných zemědělství. A pak je to ještě další problém, problematika vody, na kterou jste upozornila. Ano, já tady děkuji za možnost tady vést tuto rozpravu. Zemědělci rádi tvrdí, že rozpočet do zemědělství musí zůstat stejný a ministři zemědělství většinou jsou pověřeni tím úkolem to vyjednat s příslušnými premiéry a pak tedy e, je třeba si uvědomit, že e, je třeba tedy ty platby reformovat tak, aby obstály i do budoucna, protože nestačí už platit jen podle plochy. Musíme navázat platby na aktivity, na obospodařovanou plochu a není možné aby 80% dotací pobíral jen malý počet velkých podniků. To není spravedlivé. A také musíme tedy vlastně v rámci té diskuze bránit určitá témata. Když si však přečtu sdělení komise z podzimu, vidím, že e, tedy ty cíle společné zemědělské politiky musí být Eh, harmonizované, protože není možné současně vyvážet laciné potraviny do světa, ale pro naši domácí eh, spotřebu trvat na vysoce kvalitní výrobě potravin. To znamená, že na jedné eh, straně tedy je třeba motivovat zemědělce k této produkci. Ovšem to se nepodaří, pokud zároveň budeme volat po větší liberalizaci zemědělské výroby. Já bych byl trochu kritický. Já myslím, že vlastně nemáme opravdu společnou zemědělskou politiku a pokud teď připustíme její další rozštěpení, to, že členské státy budou mít možnost ještě víc jednat na vlastní pěst, tak se situace ještě zhorší. Já myslím, že naopak potřebujeme posílit tento společný přístup, protože pokud tedy uh, necháme všechno na členských státech, tak je to konec naší společné zemědělské politiky. Čili já zdůraznuju, že je třeba trvat na tom aspektu tedy toho společného hospodaření. Děkuji. Máme. Děkuji. Já myslím, že máme společnou zemědělskou politiku, ale jde o flexibilní politiku, která zohledňuje specifika jednotlivých zemí. A nyní pan Dekar z Německo. A pane předsedo, děkuji za pozvání, milí kolegové. Já jsem z té spolko, jedné z spolkových zemí Německa, která má vlastní představu toho, jak by se měla dále rozvíjet společná zemědělská politika. Já bych rád tedy nejprve představil hodnoty, o které nám jde. Jde o provázanost sociální zodpovědnosti, ochrany životního prostředí, rozvoje kulturní, krajiny a podnikání v zemědělství, protože to je vlastně takovým úhelným kamenem společné zemědělské politiky, to je ta oblast, kde se osvědčila. A my vidíme dnes, že se nepodařilo dosáhnout cíle ochrany životního prostředí v Evropě, ať už jde o biodiverzitu, ochranu vodních zdrojů a pitné vody a podobně. Přitom však stav životního prostředí má přímý dopad na to, jakou míru příjmů lze generovat v, život, v rámci zemědělství. Proto je důležité, aby podnikání v tomto oboru bylo tedy obohaceno o nejnovější vědecké poznatky o zkušenosti z celé Evropy. Na druhé straně si myslím, že je evidentní, že příjem ve, na venkově a v zemědělství se výrazně liší a bez zemědělství a venkova nemá Evropa budoucnost. To je třeba si uvědomit a je třeba tomu také přizpůsobit naši podporu. A proto také tedy to zemědělství a rozvoj venkova musí být vlastně zapojen do toho hospodářského růstu. A já si myslím, že je to důležité i proto, aby zemědělství a venkovský prostor obstál i do budoucna. Tady mám tedy na mysli to klasické heslo digitalizace, ale také jde například o to, abychom přilákali mladou generaci do tohoto prostoru. Abychom to dokázali, musíme stabilizovat úlohu venkova, zajistit určitou stabilní úroveň příjmu a také snížit míru byrokracie. Děkuji. Děkuji, dobrý den, pane eh, předsedo, milé kolegyně, kolegové. Já budu hovořit nejenom jako zemědělec, ale také jako bývalý ministr, který čtyři roky měl možnost být v Radě ministrů zemědělství do loňského prosince. A k nové společné zemědělské politice bych chtěl si tolik. Pokud nebude tato nová společná zemědělská politika jednodušší, efektivnější, méně administrativně náročná, tak ji ani nedělejme. Pak stačí vylepšovat tu současnou, protože ani na tu současnou si ještě zemědělci pořádně nestačili zvyknout. Chtěl bych také zmínit tady některé specifika, o kterých tady bylo hovořeno. Tady pan europoslanec Dorfman hovořil o eh, malých zemědělcích. Eh, a já musím říct za Českou republiku, že pro nás je to také důležité téma. Moje manželka je soukromým zemědělec a má 25 hektarů, takže ženy u nás v České republice, jak tady kolegyně mluvila, eh, mají prostor v zemědělství. Ale mluví se tady také o zastropování. A já nechápu jednu věc proč eurokomisař pro rozpočet Ettinger se snaží vlamovat do parametrů společné zemědělské politiky. To je věc eh, eurokomisaře Hogena. A když mluvíme o zastropování a mluvíme o těch 80 a 20 procentech, přece ta otázka není, kdo to bere, ale co za ty peníze dělá, jak se chová ke krajině. To jsou věci, které by nás měly prioritně zajímat. A já musím říct, že když se podíváme v České republice, tak tady máme zhruba 2000 podniků, které berou většinu těchto finančních prostředků, ale zaměstnávají 65 lidí v zemědělství, dělají 85 produkce mléka a přes 90 produkce vepřového masa a drůbeže. A také zatím jsou pestré a barevné osevní postupy, přístup ke krajině a silný sociální aspekt na našem venkově. Takže já bych byl rád, když tady se zmiňovalo téma subsidiarity, aby byla ponechána členským státům možnost tyto věci si ovlivňovat sami. Tedy pokud mluvíme o cuppingu, tak v tom případě ať je dobrovolný. Děkuji. tak się zastanawiam, czy te 25 hektarów... Ja jsem uvažoval o tom, zdali těch 25 hektarů dělají z vaší ženy bohatou nevěstu nebo kudou? Děkuji. Já mám obavy z dopadu legislativy. A od té doby, co jsem europoslancem, jsem svědkem takového tažení proti pesticidům obecně a dost často to není dobře podložené. Pokud tedy budou pesticidy zakázány v dalších letech, sníží se výrazně naše konkurenceschopnost. Neonikotinoidy již byly částečně e, zakázány, ale v červnu ještě za bulharského předsednictví se bude hlasovat o tom, zdali je možné neonikotinoidy ošetřovat e, sadbu rostlin, ze kterých poté eh, tedy ty plody nejsou určeny k lidské spotřebě. Já myslím, že dává smysl nic takového nezakazovat, ale obávám se, že přesto tedy eh, k zákazu dojde. A existují i další látky, které jsou stejně nebezpečné jako neonikotinoidy a komise tedy o, eh, proti tomu nic nedělá. To je velice nekonzistentní přístup. Švédská kolegie zmínila problematiku antimikrobiální rezistence. To je velký problém, který si vyžádá miliony, které je třeba odložit v druhém pilíři na to, abychom pomohli eh, producentům kuřecího a vepřového masa v tom, aby tito zvýšili míru ochrany své výroby ale našli i jiné způsoby ochrany, ne jen pomocí antibiotik. To je tedy vlastně otázka zdravého rozumu. Nemá mm, cenu se zabývat dotacemi pro mladé zemědělce, dotacemi na plochu a tak dále. Tohle jsou ta skutečně důležitá témata. Děkuji, madame Vingrieva. Vingrieva. Madame Vingrieva. Pani Vingrieva. E, dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Pradedant e, diskusijas. Děkuji. Kolegové, bavíme se o novém, nové SZP. Je jedna, jeden z hlavních úkolů je, abychom měli dost potravin, při využití inovativních eh, metod produkce. Takže nová politika zaměřená na výsledky by měla vycházet z těchto principů, to znamená, eh, abychom z toho získali skutečně přidanou hodnotu. Budoucí cíle EZP jsou jistě na místě a my je podporujeme. Je důležité, aby zemědělský sektor byl eh, odolný, inovativní, aby bylo přitom chráněno životní prostředí, a aby byla posílena sociálně a ekonomická struktura zemědělských oblastí. Ovšem, musíme být, abychom byli připraveni i na nové výzvy, my musíme zemědělskou politiku zjednodušit. Pak jsou to také naše mezinárodní závazky. Musíme mít ambiciozní eh, cíle ochrany životního prostředí aby to vedlo k udržitelnému zemědělství, vyvážené zemědělské politice, která prospívá všem zúčastněným. Podporujeme cíl rozvoje bioekonomiky a s tím související ekonomické aktivity. Z zemědělství musí být eh, odolnější vůči environmentálním faktorům. Je důležité vyhodnotit měnící se potřeby společnosti ve vztahu k potravinové bezpečnosti, životnímu prostředí a dalším aspektům. A my doufáme, že tyto faktory budou za ty potaz v nové politice. Například kratší potravinové eh, zásobovací řetězce a podpora zdravého jídla. Poslanec Karmo. Portugal. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que em Portugal existe um grande consenso nacional para mantermos os dois pilares da PAC. A manutenção do orçamento. Je tu národní konsenzus, eh, že je důležité zachovat oba pilíře e ZP, abychom eh, zachovali, je tedy důležité zachovat ten rozpočet, Eh, společná zemědělská politika je skutečně nejspolečnější evropskou politikou. A mm, je důležité, aby eh, zohledňovala environmentální eh, otázky, klimatické změny, snaha zastavit vysušování, dezertifikaci zpráva lesů a dalších eh, přírodních stanovišť. Je důležité zachovat eh, tento distribuční klíč v rámci SZP. Pan poslanec Uazon. No, všech kolegy. Děkuji, pane předsedo, kolegové, eh, kolegyně. Problém je, že není dostatečně odměnována práce zemědělců. Mnozí z nich prodávají pod výrobní cenou, pod produkční cenou. A Často eh, se eh, zájem eh, zajištění potravin obětuje na oltáři mezinárodního obchodu. Z toho vyplývá také tedy nejistota toho, co producent dostane. A komise se nám snaží to vysvětlit, ale výrobci nemají eh, několik eh, let eh, času na to, až se cyklus nějakým způsobem upraví. Když se podíváme třeba na míru sebevražd v Evropě, tak to mnohému napovídá. Čili musíme přehodnotit tuto otázku zprávy zásob, která často vede zemědělce k dramatickým situacím. Pak je tu také otázka využití chemických látek je tady určitá tendence produkovat stále více ze stále levněji a e, pak e, veřejnost, e, jak si ukazuje prstem, jako kdyby zemědělství bylo zdrojem všeho znečištění, ale zemědělci to nejsou rozhodně žádní zabijáci. Ehm, a nevždy je možné nějaký eh, používání nějakého produktu okamžitě zastavit, protože prostě neexistuje alternativa. Takže musíme vytvořit určité fondy na výzkum eh, k tomuto tématu. Také je tu problém monopolní, eh, monopolů chemických, agrochemických, které pak koncentrují veškerou sílu ve svých rukou a mají veškeré, veškerou rozhodovací pravomoc. Eh, včetně cenové. A pak si je tu také otázka administrativní zátěže, ale na to teď nemám čas, ale prostě výrobci eh, eh, mají před sebou hodně, hodně vrásek, hodně starostí. Panu, že... Já vám děkuji a ještě bych vám řekl, že jste se vyjádřil v tu správnou dobu, protože pan Jiří Pleva zde je přítomen z generálního ředitelství a já jej tímto i srdečně vítám. Mimochodem. A ještě mám dva řečníky z národních sněmoven, pan poslanec Mouro z Francie. Merci, oui, je là. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Děkuji, kolegyně, kolegové. V úvodu, eh, v úvodním projevu pana Hogana, eh, tak nás něčem trochu znepokojil ta bilaterální jednání hrozí, eh, že dojde k určité technokratizaci SZP. Tato jednání mezi Evropskou komisí a členskými státy naprosto odsouvají Evropský parlament. A to pro nás není přijatelné. Ano, subsidiarita je důležitá, ale pozor na konkurenci mezi členskými státy. Často se nezohledňuje eh, eh, ochrana životního prostředí, i meziregionální eh, konkurence. Eh, v kontextu mezinárodních dohod je důležité, aby existovala skutečně společná politika. První posouzení dopadů nové společné zemědělské politiky eh, ukazuje obrovské snižování eh, cen eh, například hovězího a jiných. Pak je tu tedy nařízení Omnibus, o kterém se hovoří o oznámení směrnice o nekalých praktikách. Tom, tímto směrem musíme dál jít a musíme přestat s tím, eh, s tou fragmentarizací a um, technokratizací společné zemědělské politiky. Uh, Ehm, potřebujeme Evropu, která chrání naši soběstačnost, eh, která eh, také pomáhá našim zemědělcům, zemědělcům čelit různým výzvám. Pan posel Pol, Denmark. Pan poslanec Pol z Dánska. Posel Pol. Ja, tak. Først har jeg lige lyst til at sige, at jeg mener, at der ikke er fundet sikker anvendelse for neonikotinoider ano, děkuji. Já bych v úvodu rád eh, upozornil na skutečnost, že se zde zatím jako téma neobjevily neonikotinidy. V Dánsku máme 60% pokrytí um, ornou půdou či zemědělsky využívanou půdou našeho venkova. Proto je pro nás důležité uh, mít společný seznam faktorů zatěžujících životní prostředí, která bude pak eh, uplatňována všude. A zároveň srovnatelné ukazatele, které budou platit všude, které budou postihovat míru a pozměňování životního prostředí a přírody, tak abychom cokoliv se budeme snažit zavést, pak bylo poměřitelné z pohledu úspěšnosti. A moje otázka zní, máme zde možnost zavést něco, čím budeme schopni měřit klimatické změny, případně pozitivní vliv na ně, protože to je poměrně nové téma, které se objevilo v Paříži No a díky tomu bychom mohli dát naší debatě toho správného ducha. Co spotřebováváme, jakým způsobem chceme využívat půdu a my bychom si přáli rovněž lepší rovnováhu mezi rostlinnou výrobou a živočišnou výrobou. Další otázka z toho tedy plyne. Počítá se s debatou toho typu, co se týče změny v zemědělství? Ano, děkuji a poslankyně je. Děkuji, kolegové, kolegyně, národní, poslanci národních parlamentů a Evropského parlamentu. Jasné, že výzvy, kterým dnes čelí zemědělci, se liší od těch, které existovaly před 60 lety. Takže musíme skutečně položit základy eh, nové zemědělské politiky. Ale nemůžeme si plést rychlost s ukvapeností. Ehm, máme často nedostatečný čas eh, k tomu, abychom připravili eh, vše skutečně kvalitně. Já pracuji na zprávě, která bude zítra předložena k hlasování. Pokud jde o to, co říkal pan Eh, komisař, je do, do, dobré si uvědomit, že zemědělství je také součástí eh, péče o životní prostředí. Musíme ale přitom zajistit také potravinovou nezávislost Evropy. Budoucí společná zemědělská politika musí eh, doprovázet zemědělce v jejich přechodu k dvojímu výkonu, to znamená jak environmentálnímu, tak ekonomickému. Což vyžaduje, aby zůstal zachován stávající rozpočet. Čili ta společnost té zemědělské politiky si musí zachovat svůj smysl i v budoucnu. Tak musíme rozumět, že samovysel... Ano, musíme pochopit, že soběstačnost neznamená, že bychom neměli obchodní výměnu. I tam se na to musíme mm, koukat správným eh, pohledem, že globalizace znamená i obchod. Nyní se obracím na moderátora, aby nám v pěti minutkách shrnul o čem jsme zde, hovo- o čem jsme zde hovořili a poté přejdeme k druhé panelové diskusi. Oh, jest. Sorry, sorry. Či pan posl. Dorfman... Já se omlouvám. Chtěl se ještě vyjádřil pan poslanec Dorfman k některým těm otázkám, které zde zazněly. Nyní nebo později? Možná později tedy. Voilà. Bon, je vais pas essayer d'apporter une conclusion définitive. Že já nechci tady předkládat nějaký definitivní závěr, ale chci dát slovo nejprve nejprve panu Dorfmanovi, který v průběhu krátkého, krátké doby 4 minut se pokusí odpovědět na četné dotazy a pokusí se o jakési shrnutí. Ja, danke. Ehm, nein, ich glaube, das... Ano, děkuji. Já ani nepotřebuji celé čtyři minuty, protože ten úkol dnešního odpoledne není dospět k nějakým konkrétním výstupům, Zhrnutím spíše nám šlo o to poslechnout si kolegy z národních parlamentů a jejich názory a úhly pohledu. A to se i stalo. Já mám obrovskou radost, že mnozí kolegové, kolegyně poukázali na skutečnost, že nechtějí, aby modernizace SZP neznamenala renacionalizaci či nějaké její um, ochuzování a i v tom smyslu si myslím, že se bude nést ta debata ve zdejší sněmovně. Nové systémy prosazování SZP ano, ale společné rysy této politiky, co by politiky celoevropské, to je něco, na čem záleží a co musí zůstat. Vícekrát se zde objevovaly um, znevýhodněné oblasti. A i tam mohu potvrdit, že ty znevýhodněné oblasti musí zůstat významnou součástí SZP. A my se musíme umět o ně postarat. A že každý zemědělský statek by měl moci přežít, pokud si to přeje, a nezávisle na tom, zda se nachází na úrodné či na méně úrodné či nepříznivé, v mm, nepříznivém postavení. Pak Máme další téma, kde se dá na věc pohlížet z různých úhlů pohledu podle toho, ze kterého členského státu pocházíme. I zde v parlamentu se to určitě projeví, ale když hovoříme o přímých platbách, jejich vyrovnávání a o externích konvergencích, tak když pak to chceme nějak vyřešit, tak hlavně se musíme řídit principem férovosti a spravedlivého přerozdělování finančních prostředků. Pak se zde vícenásobně objevila otázka o zeleňování a zda se to daří. I zde musím odkázat na skutečnost, že SZP není cenovou politikou, tak jako tomu bývalo. Nemáme ani už vnější hranice, které by byly jakousi, jakýmsi plotem či zdí. My jsme velkým exportérem potravin, zároveň ale mnohé dovážíme, jsme velkým hráčem na celosvětové aréně a tedy Myšlenka, že bychom se vrátili k tržní politice, kde bychom zavedli ochranné ceny, to není budoucnost. Ani z pohledu SZP to nemůžeme považovat za budoucnostní. Mně je známo a jsem si vědom, že je tam ještě mnoho nezodpovězených otázek, ale i náš parlament se jimi bude i nadále zabývat. Děkuji. Plankman. Plankman. Z mé strany pouze krátké shrnutí. Už se zde krátce objevil poznatek, že společná zemědělská politika by zde měla fungovat jako podpora zemědělských statků, ale nesmí zůstat v tom osamocena, musí eh, pracovat eh, synergicky s ostatními nástroji, tak aby ten zemědělc měl šanci si na sebe vydělat a to se musí umět poměřovat a zároveň musíme skýtat výhledy i mladým zemědělcům a i mladým lidem, kteří budou považovat tuto životní profesní kariéru za slibnou. A to si myslím, že zde zaznělo víckrát a já jsem rád. Euh, ještě slovo na závěr. Takže tato rozprava ehm, jednoznačně ukazuje určité rozdíly, spíše konvergence, pokud jde o zachování rozsahu rozpočtu s takovou malou výjimkou eh, se severu ale rozdíl, pokud jde o externí a interní konvergenci. Pokud jde o ozeleňování, tak je to dost, není to dost. E, pak mm, přímé platby, ano nebo ne, více e, z rozvoje venkova s trochu menším objemem přímých pladeb. Ovšem druhý bod. Debirokratizace to se nesnadně vyslovuje. To je nástroj, ta subsidiarita to je něco nového. Takže si klademe otázku, jestli to opravdu omezí byrokratizaci nebo ne. A jestli to náhodou nepovede k určitému zkreslení trhu globálně. Všichni účastníci jsou blízko toho zemědělského sektoru. a jsou víceméně nakloněni společné zemědělské politice. Všichni chceme z evropské zemědělství, které je schopné odolávat, aby se nestalo obětí závislosti na mezinárodních silách. A to zejména v době, kdy eh, Evropa uzavírá mnohé dohody o volném obchodu. Teď zrovna začíná nové kolo jednání mezi eh, Evropskou uní a Mercosurem, kde tak se bude jednat i o takzvané citlivé zemědělské produkty. Ale další věc, která nás sjednocuje je, že budoucí společná zemědělská politika se týká také zachování sociálního, sociálních podmínek v venkovském prostředí. Druhý bod, který nás jednocuje, otázka příjmu. Důstojné příjmy pro všechny v řetězci, včetně producenta. My, jakožto spotřebitelé chceme produkty, které nejsou jen dokonalé z hlediska bezpečnosti, ale stále více také chceme produkty, které jsou kvalitní. Že buď bio, to je teď v modě, a nebo prostě přesné, přesně specifikované zemědělské produkty zemědělství, které používá jen tolik eh, chemických látek, kolik je nutno. Takže velké eh, otázky, velké pochybnosti, otazníky ohledně rizik, eh, kvality práce Evropské komise, to je jasné. A protože jsou tu ty taky národní plány podpory, tak myslím, že je jasné, a to si všichni uvědomují, tu bude důležitá role národních parlamentů, protože mnoho delegujeme členským státům. Takže všichni si můžeme popřát hodně eh, úspěchu v naší práci a hodně odvahy a práce, ta dobrá práce můžeme popřát také Evropské komise. Děkuji. Děkujeme za řečenia. Děkujeme za tato přání. Ano, rozhodně budeme potřebovat eh, odvahu k dosažení úspěchu. My a všichni zemědělci. Děkuji eh, panu novináři z Upgrade Europe, který, co by vnější pozorovatel, eh, velice šikovně naši diskusi vedl a rovněž ji i hezky shrnul. A já se nyní obracím na pana Di Mambro dalšího známého zemědělského žurnalistu, který pana Simona nahradí a bude vést druhou panelovou diskusi. Tam budeme mít toho už několikrát avizovaného um, generálního ředitele Jiřího Bohdana Plevu, pak pan, máme paní Aguieru a pana Pata Dýringa. Máte slovo. Grazie, grazie presidente Sikierski. Um... Děkuji. Ha detto il Presidente è come se passassimo dal, dai contenuti, dal, dal che cosa... My jsme se nyní vyměnili v eh, těch panelech a přicházíme k otázce jak z otázky co. Budeme hovořit o nových synergiích mezi evropskými institucemi a členskými státy, více úrovňová zpráva, subsidiarita. To vše budou ta nocná témata a myslím si, že bude stát za to pozorovat, kde hm, poté, co dostanou národní parlamenty eh, ty otěže do rukou silněji, kde budeme muset eh, vnímat hranice odhraničování, té zprávy, kde ještě hraje prim Evropská komise a kde by to mělo už spadat do pravomoci členské státy. Sice ještě neznáme přesné obrysy toho návrhu, ale mě jako novináře to už zajímá. Já tedy tu otázku takto házím do prostoru a vy se jí můžete chopit, budete-li mít zájem. Naše stěžení téma je eh, dobré kvalitní řízení, společné zemědělské politiky, která by měla naplňovat stále vyšší očekávání našich občanů. A důležité je dívat se i na to, jak. Jakým způsobem můžeme dosáhnout těchto velkých nepochybně cílů, tedy například subsidiarita, jak ji doprecizovat jak eh, díky ní dosáhnout cílu, kde se to zatím až tak nedařilo, například využívání půdy co by neobnovitelného zdroje a eh, i toho, kde se snažíme různými způsoby dosahovat totožného cíle. Případně motivace mladých, aby se věnovali zemědělství zemědělství, anebo ta koncepce toho aktivního zemědělce. To byla velice obtížná záležitost u té prvotní reformy a i dnes jsme slyšeli náznaky, že se to uplatňování zdá obtížné. U té subsidiarity zde zaznělo vícenásobně, že se jedná o cestu plnou překážek, zejména na společném trhu, že už tam někteří vnímají potenciál problému jak z pohledu řízení, ale rovněž i toho, do jaké míry evropské instituce budou schopny ještě hlídat to, co je společné, tedy kde máme tu dělící čáru mezi státním motivem či cílem a společným cílem a jak ten nový systém prosazování subsidiarity bude skutečným plusem pro zemědělské statky a jakým způsobem bude uskutečňován tak, aby se možná SZP stala blížší občanům, že dnes je tomu často tak, že máme i nedorozumění, případně, že každý něco chápe jinak. A proto je to rozhodující otázka. Máme společnou zemědělskou politiku a neustále po ní chceme víceméně nové věci, věci, které souvisejí s dnešní dobou. E, máme i podobnou situaci v OSN, kde stejný pojem už je naplňován novým obsahem. A jak my se toho zhostíme? To se potom musí určit mezi těmi stranami, kterých se to týká. Například cíle dlouhodobé udržitelnosti. Byly to rovněž ty cíle tisíciletí, pak máme ty pařížské cíle. Ale abychom dosáhli těchto opravdu velikých cílů, tak musíme jakoby začít znovu od začátku. A i u SZP bychom se takto měli nově zamyslet, přestože máme už za sebou více než 50 letou cestu. Ale já se snažím zde inspirovat diskusy a proto se takto trochu retoricky tážu jak se můžeme z dějin SDP poučit a co bychom ale zároveň už měli přenechat minulosti. Tedy, Jiří Pleva, to je vzácný host, generální ředitel pro mm, zemědělství a rozvoj venkova ten nám možná mnohé objasní. Pak tady máme paní Klaru Aguirre Garcia, více předsedkyni výboru pro zemědělství a pak Pata Dýrinka ze společného výboru pro rybolov, potravinářství a zemědělství z Irského parlamentu. A nyní už má slovo Jiří Pleva. Uh, děkuji, děkuji pane předsedo. Vážení členové Evropského a národních parlamentů, dámy a pánové. Chci poděkovat panu předsedovi Sikorskému za to, že se organizovala tuto meziparlamentní debatu na velice eh, naléhavé téma a to přesně v ten správný čas. Pane komisaři Hogane, ten, vy jste ve svém vys, vy, vystoupení na začátku dnešního setkání zdůraznil důležitost toho, aby naše zemědělská politika byla skutečně společná. Já si však myslím, že ta harmonizace a houšť pravidel zašla až příliš daleko a, tí, a vlastně ohrožuje účinnost a efektivitu a těchto politik. Rád bych zdůraznil, že můžeme dokázat více a dosáhnout lepších výsledků, pro naše zemědělce, pro životní prostředí a pro občany, pokud změníme způsob, jakým je tato politika organizována. Já jsem tedy rád, že právě dnes je možné vést debatu o implementaci SZP. Proč jsou změny potřeba? Dnešní zemědělská politika je prováděna podle velice složitých pravidel, které by měly platit jednotně po celé Evropské unii. Ovšem to nebere v úvahu velkou diverzitu podmínek v jednotlivých členských státech, vede ke zbytečné složitosti a paradoxní kombinaci rostoucího objemu pravidel, hlavních směrů, pokynů, právních výkladů, které je třeba si opatřit, abyste měli opravdovou právní jistotu. A také platí velký počet výjimek. Jak tedy změnit společnou zemědělskou politiku? My si klademe otázku, kdo dělá co a kdo to umí nejlépe. V zájmu našich zemědělců a občanů nám jde o to, jak tedy vlastně ten výkon zlepšit. Zdali je možné zavádět větší míru proporcionality a subsidiarity ve společné zemědělské politike. politice loni jsme také zahájili rozsáhlé veřejné konzultace, ve kterých se vyjádřilo více než 400 zástupců občanů ke sdělení komise, které sdělení přijala v listopadu loňského roku. Nové rozdělení zodpovědností mezi Evropskou unii a regionální úrovní je naprosto nezbytné. V našem žargonu mluvíme o tom novém modelu o provádění. Co to vlastně znamená, ten New Delivery Model? Konkrétně následující. Evropská unie nastaví určitý rámec, který je třeba k tomu, aby se podařilo naplnit společná pravidla, na kterých se dohodne Rada, Komise a Evropský parlament a která nadefinují společné cíle, například příspěvky zemědělství ke zmínění dopadu klimatických změn, či tedy dopad evropského zemědělství na ochranu krajiny a podobně. Za druhé je třeba na Evropské unii nadefinovat to, co členské státy mohou udělat v oblasti oddělení, plateb, investic či vzájemné výměny informací a zkušeností. Za třetí, opět tedy na evropské úrovni, budou formulovány základní požadavky k tomu, jak řídit farmy a jak nastavit kritéria, která zajistí stejné podmínky pro všechny. Například v tuto chvíli instituce, které jsou zodpovědné za implementaci SZP, a to jsou tedy ty jednotlivé platební agentury, systém AJAX, pravidla, která zajišťují kompatibilitu s dohodami VTO v oblasti zemědělství a další a další. Pokud je o obecná pravidla, obecně platná pravidla hodnocení výkonu, například indikátory výkonu, ty bude třeba přehodnotit na úrovni Evropské úrovni. Unie na úrovni e, členských států je třeba dále pracovat na implementaci, na vyhodnocení potřeb v porovnání se společnými cíly na základě analýzy přínosů a nákladů to už se tedy provádí. Je třeba také přijít s konkrétními opatřeními, pokud o distribuci, o přímých pladeb, podporu mladých zemědělců a tak dále. Po členských stát, státech budeme také chtít, aby naplnili určité konkrétní kvantifikované cíle a výkonu. Například pokud je objem obdělávané plochy nebo počet zapojených mladých zemědělců a podobně. Členské státy navrhnou jeden strategický dokument pro oba pilíře SZP, takzvaný strategický plán, ve kterém vysvětlí, co, jak a proč chtějí dokázat. A nyní, pokud jde o zodpovědnosti všech zainteresovaných stran, včetně tedy těch zástupců národních parlamentů. Toto rozdělení úkolů nabízí příležitost zapojit národní parlamenty a jejich poslance, kteří by mohli navrhovat opatření, jež vyhovují místním specifickým podmínkám, a to na základě konzultace s příslušnými zainteresovanými stranami na půdě monitorovacích výborů. Tento návrh také nabízí možnost zajistit to, že implementace bude nadále tedy eh, zacílená, ale také jednodušší. A také je tu možnost přispět k řešení problémů v oblasti životního prostředí eh, které jsou specifické pro jednotlivé regiony. Členské státy budou mít eh, možnost těžit ze zjednodušených politik, méně preskriptivních ustanovení na evropské úrovni a také z menšího počtu výjimek. A bude také platit tedy vlastně větší míra srozumitelnosti na té evropské i národní úrovni. Další výhodou nového přístupu bude zvýšená míra flexibility, která umožní kombinovat jednotlivá opatření tak, aby odpovídala místním podmínkám. To bude další příležitost pro ještě větší důraz na výsledky. tedy eh, v závislosti na měření dosaženého výkonu. Jaké nástroje máme k dispozici, abychom zajistili společnou zemědělskou politiku? Pokud je o ty bezpečné, bezpečnostní záruky, které navrhujeme, za prvé, evropský rámec pravidel, které budou obsahem základního aktu. Za druhé, komise bude zodpovědná za schvalování všech plánů SZP. Za třetí, monitoring provádění plánů oproti pravidlům. A za čtvrté, opravná opatření v případě zjištění závažných problémů. A konečně tedy je potřeba vynakládat prostředky konkrétně a lépe, zvláště na opatření zaměřená na ochranu životního prostředí. Tedy ten New Delivery Model není jakou další komplikací, ale nezbytným předpokladem pro efektivní vynakládání zdrojů. Děkuji. Eh, eh, Pana Pleva a nyní dávám slovo místo předsedkyni eh, výboru pro zemědělství. Děkuji vám. Já chci přivítat poslance národních parlamentů. A když budeme hovořit o tématu toho nového víceúrovňového modelu řízení, bych chtěla říci jednu věc. Obecně slýcháme členské státy hovořit o zachování společného zemědělské politiky, zachování společného pozitivní přístup. Ale k tomu potřebujeme skutečně dobrý víceletý rámec. Některé členské státy k tomu se k tomu vyjádřily, některé ne. Pokud chceme rozpočet zachovat, musíme mít dost, roz, dost prostředků. Bylo by užitečné tudíž vést tuto diskuzi v národních parlamentech. Nemůžete na jednu stranu říct, zachovejme e ZP, ale přitom mm, nedat eh, k dispozici prostředky. Nyní s postupem evropské integrace se trochu změnila role národních parlamentů. Tvořili jsme nástroje spolupráce, mezi Evropským parlamentem, národními parlamenty za účelem zajištění demokratické kontroly na, aby byla legislativa za, zkontrolována na všech úrovních. A tohle bylo posílena, posíleno Lisabonskou smlouvou. Ta nová spolupráce, To je velice zajímavé, se týká budoucnost i budoucnosti EZP, kdy národní parlamenty o této otázce v některých případech příliš nehovořili nebo nevěděli, co jejich eh, vlády předkládají v radě, což samozřejmě není dobré z hlediska demokratické transparentnosti pokud národní parlamenty nevědí o návrzích rady, pak je tu určitý prostor ke zlepšení, pokud jde o demokracii. Pokud jde o budoucnost zemědělské a potravinové politiky, což je ta diskuze, kterou vedeme dnes odpoledne, tak v tomto kontextu Evropský parlament obdržel poziční dokumenty od Francie, Itálie, Finska, Irska, Litvy a Švédska společný dokument eh, eh, od čtyř zemí Irsko, Polsko, Francie a Itálie. Ostatní země, včetně mé země, prozatím nedali k dispozici poziční dokument. No a Evropská komise se, jak řekla ve své cílení, snaží z zjednodušit ZP. Mnozí kolegové, kteří se dnes vyjádřili, přesně o tomhle mluvili. Takže posílení subsidiarity, aby se zrychlila to zjednodušení. Uvidíme, jak to vyjde. Pokaždé, když je nějaká reforma, tak eh, chceme zjednodušit EZP, ale až dosud se to nepodařilo. uvidíme, jestli teď budou ty výsledky lepší. Na no, kromě zjednodušení, prostřednictvím lepší subsidiarity, zlepšení místních podmínek v souladu s cíly stanovenými pro Evropskou unii. Komise a následně spolulegislátoři budou rozhodnout. Jedním z klíčových bodů je říci, že ten model eh, uniformní není vhodný vzhledem k rozmanitosti eh, zemědělských systémů v Evropské unii. Takže i když existují společné cíle a opatření, bude na členských státech, aby zvolili ty eh, postupy, které odpovídají jejich potřebám nejlépe tom vzdělení je určitý příklad. Jsou tam, je tam 24 eh, odkazů na členské státy. Hovoří o roli, kterou budou členské státy plnit v rámci toho nového implementačního modelu SZP. Tak, jak to předložil pan Pleva, to je přístup založený na výsledcích, národních strategických programech ale je to nový model, takže je to zatím velká neznámá. Pokud se více zaměříme na ty výsledky, tak je logické očekávat, že výsledky budou lepší, ale je to přece jenom nové, takže nezbývá než důvěřovat komisi. Dokud neuvidíme tu navrženou reformu, což s čím se počítá na konec eh, května. Takže musíme důvěřovat v tento nový model. Uvidíme, jaký bude výsledek. Zatím tu vidíme určitou možnost renacionalizace politik. Tím pádem i možnost spolufinancování, přímé pomoci, pomoci v prvním pilíři. My za parlament, za tento výbor se domníváme, že to, toto není úplně vhodné. Nepřejeme si opětnou nacionalizaci více subsidiarity v tom modelu, kdy členské státy budou zodpovědné za to, kde a kam investovat fondy EZP. Důležitý bod je, jak definovat toho koncového eh, příjemce. Čili hovoříme o tom modelu, o historických právech, ale v konečném důsledku tu bude to rozhodnutí, máme cíle, máme povinné a závazné cíle. Každý členský stát bude definovat svůj vlastní model pro ty příjemce. A proto je to důležité, toto je velice důležité rozhodnutí, ta definice těch příjemců. Každý členský stát bude mít vlastní strategický program, který bude zahrnovat oba pilíře. Německo, Itálie má vlastní země, naše země mají určité specifické kompetence v zemědělské oblasti, a musíme definovat druhý pilíř vztahu k regionům, to musí být součástí těch národních plánů. A vzhledem eh, k těm eh, velice rozmanitým kompetencím se eh, objevují určité um, legální právní otázky. Členské státy budou hrát důležitější roli při stanovování například kontrolního rámce a celkově i implementace. Národní parlamenty budou plnit důležitější úlohu. Jsou to určité podmínky k plnění těch výsledků, ty budou stanoveny v těch národních strategických plánech. A národní parlamenty to pak budou eh, schvalovat. Samozřejmě národní parlamenty tedy eh, hrají v tomto také důležitou úlohu. Bude to přes, také přes ministry eh, v rámci zasedání rady, ale musí to zapadat nakonec do těch do práce také těch národních parlamentů, i když tu bude existovat vztah eh, s komisí samozřejmě. Ale je logické předpokládat, že ty národní strategické plány budou revidovány a vyhodnoceny v jednotlivých mm, parlamentech. Čili účast, podílí se na tom vláda, členský stát s komisí definují národní strategický plán. A pak národní parlamenty budou plnit důležitější úlohu při posuzování, přizpůsobování těchto plánů. Děkujeme. A nyní Pat Deering, předseda společného výboru pro zemědělství, výrobu potravin a rybolov v irském parlamentu. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci a delegáti. Nejprve vám tedy chci poděkovat za to, že jste mě pozvali eh, na tuto debatu o tom, jak zlepšit synergie a zlepšit spolupráci mezi Evropským parlamentem, radou, eh, komisí a národními parlamenty. To je něco, co musíme tedy důkladně prodebatovat. Společná zemědělská politika je historií úspěchu, protože zajistila určité stabilní podmínky našim zemědělcům a nabízí podporu příjmu pro evropské zemědělce, což vede k soběstačnosti evropského zemědělství a oživení našich venkovských oblastí. Samozřejmě situace se neustále vyvíjí. A subsidiarita tedy vede k otázce, kdo by měl legislativně upravovat. Kdo tomu rozumí nejlépe, Evropská unie nebo členské státy? Evropská unie by měla vyžadovat maximální možnou míru eh, zodpovědnosti. Je tedy třeba jasně vědět, kdo má dělat co. Na druhé straně členské státy mohou být flexibilnější a proto by uvítali větší míru subsidiarity. A to tedy nabízí eh, příležitost eh, zavést určitý rozmanitý přístup místo plošného řešení. Národní parlamenty jsou již zkušené v oblasti řízení subsidiarity a přicházejí s vlastními iniciativy, iniciativami. Irský parlament bere tuto otázku velmi vážně a výbor, kterému předsedám, je velmi aktivní v této oblasti. Neustále předkládá nové návrhy a doporučení a spolupracuje také s ostatními parlamenty. Moje zkušenost říká, že každý členský stát má různé priority a přístupy. Proto tedy musíme posílit princip subsidiarity v rámci reformy SZP. V tuto chvíli plánujeme s 20-letým výhledem a priority nebývají e, přesné a dost často neodráží podmínky přímo na místě. Sdělení komise z listopadu hovoří i o tom, že je třeba bojovat proti změnám klimatu a zhoršování životního prostředí. Toto sdělení je mimořádně zajímavé. I protože hovoří tedy o zavedení horních limitů, o tom takzvaném cappingu. A také tedy o zákazu pesticidů na národní i místní úrovni. V Irsku většina zemědělských podniků je rodinnými eh, farmami to má svá specifika. A naši farmáři z tohoto důvodu jsou tedy vlastně nej, nejvíce kvalifikovaní k tomu, aby a přijímali rozhodnutí. Větší míra subsidiarity v tom nastavení horních limitů, pro kterou by měly členské státy, by eh, výrazně přispěla i tedy v důsledku toho, jaký dopad bude mít Brexit na naše zemědělství. Úloha obchodních politik a to, jaký a jejich dopadu na zemědělství je také důležitá. Irsko je zemí, kde eh, v zemědělství hraje důležitou úlohu produkce hovězího. A proto je třeba, aby Evropská unie v jednáních s Mercosurem brala tuto skutečnost v úvahu a nepřechád nedojednala opatření, která budou mít negativní dopad na konkrétní zemědělce. Naopak tedy hledat prostor, kde subsidiarita může mít pozitivní dopad na fungování trhu. Důraz by měl být především na udržení nízké úrovně výrobních nákladů, včetně napří, prostřednictví například renacionalizace, či tedy odstranění limitů. A to tedy ve velice specifických případech zaměřených na specifickou zemědělskou výrobu či oblasti, kde je třeba zachovat biodiverzitu. Je třeba také, aby se eh, jednotlivé instituce naučily lépe spolupracovat. Parlamenty Polska, Irska, Francie a Itálie minulý rok přijali prohlášení, které říká, že reforma SZP by měla zahrnovat i reformu platebních agentur a dalších řídících struktur. I tady tedy se ozývá volání po větší míře subsidiarity a zároveň v našem sdělení vysvětlujeme, proč je to důležité. Členské státy by měly mít možnost přijímat opatření, která mají největší dopad na místní úrovni. Můj výbor minulý týden zveřejnil zjištění z veřejného dialogu na téma opatření pro boj s klimatickými změnami, což je asi ten největší problém, se kterým se nyní potýkáme, zvláště pokud jde o nízko ležící přímořské oblasti. Veškeré iniciativy v této oblasti jsou vítány a reforma SZP by měla zahrnovat i opatření tohoto typu. Zkušenost ukázala, že plošná opatření nefungují a že je tedy třeba zdůraznit důležitost konkrétních specifických řešení. To by však nemělo být negativní dopad na, na celkovou míru ambicioznosti SZP. Naším cílem není podrývat společnou zemědělskou politiku. Jde o to, aby, nám o to, aby náš naše zemědělství bylo inovativní, dynamické a mohu říct, že v případě Irska se to podařilo. A je to vlastně takový hnací motor naší ekonomiky tam, kde nám vlastně chybí těžký průmysl. A teď je důležité, jak tedy vlastně se dohodneme v této otázce subsidiarity. Je důležité, abychom se pravidelně scházeli a debatovali o dalším rozvoji této iniciativy a abychom zajistili větší úlohu, pro kterou mohou hrát národní parlamenty. Je důležité také zajistit míru dozoru a pravomocí nad tím, jak, a mít tedy pravomoce nad, kontrolní pravomoce nad tím, jak jsou jednotlivé politiky eh, aplikovány. U nás to už takto funguje a podle irského zákona je máme tedy za povinnost poskytnout na vyžádání informace o všech eh, legislativních eh, iniciativách Evropské unie. Větší problém je s kontrolou a prosazováním určité míry zodpovědnosti. A naše, naše vlastní interní kontrola předtím, než výsledky předáme ke kontrole, Evropské komise je jednou takovou možností. A tady vlastně zase vidíme posílenou úlohu Národního parlamentu. Interakce mezi parlamenty je nezbytná, je třeba přijít s nějakým mechanismem, který nám umožní vzájemně se podělit o zkušenosti a nabité vědomosti. Protože to eh, přispěje k dalšímu zkvalitnění fungování SZP. Já doufám, že nová společná zemědělská politika bude mnohem flexibilnější a e, tím tedy i lépe zaměřená. A těším se na další debaty na toto téma. Děkuji. Grazie signor Diring, Mr. Diring. Adesso eh, apriamo il... Děkuji vám srdečně, pane Diringu. Nyní zahajuji diskusi. Jako první eh, tady se obrátím na pana předsedu Šekerského, aby ji vedl pan poslanec Offendorf. Äh, Děkuji, že se zde mohu vyjádřit jménem německých poslanců. Ano, tady slyšíme dobré zprávy. Jsme v situaci, kdy postižení zemědělci se nebojí už ničeho více než kontroly Evropské unie a toho, jak to bude spuštěno od příštího týdne se to spustí a to vám můžu říci, že se nikdo netěší. Já sám jsem zemědělec a můžu vám říci, že se najednou ocitnete v roli obviněného, aniž byste cokoliv řekl či um, něco provedl lidé víceméně se potí strachem a národní vlády neustále něco vymýšlejí. E, například minulý rok jsem měl 88 centů zátěžovou platbu, protože jsem se odchýlil o dva čtvereční metry. Tak můžete někomu vysvětlit, že takto se má smysluplně postupovat? No tak to nevím. Myslím si, že opravdu by se mělo začít znovu a nastolit určitou míru přiměřenosti. To bude ten základní předpoklad pro to, že se znovu obnoví víra ve SZP a i v fungující zemědělství podporované EU. Pak máme rovněž rozpor mezi tím, jak vše vnímá veřejnost a jak vše vnímají zemědělci. Ehm, trochu možná to přeženu, ale jde o to, že oni spolu vlastně vůbec nemluví. Tady musíme zbourat silosy a přiblížit jak eh, zemědělce veřejnosti, tak i naopak. Pan, paní Fonseca z Portugalska. Ehm, muito obrigada. Eh, de facto, a subsidiariedade eh, tem de... Já vám děkuji k tématu subsidiarity. Jedná se o téma, k němuž musíme přistupovat velice obezřetně, protože v nejhorším by to opravdu mohlo vést k znovu znárodňování zemědělské politiky. To by mohlo vést ke zkreslení trhu, hospodářské soutěže, k ústupování z klimatických cílů a k přehodnocování Eh, dotací, například na jihu v Portugalsku, tam sehrává ústřední úlohu voda a přístup k vodním zdrojům. A tam musíme zajistit, že například irigační systémy a dotace na ně zůstanou zachovány. Například v Portugalsku by mohlo docházet k velkému porušování hospodářské soutěže. A v tom smyslu bych rovněž řekla, že aktiv přenesené pravomoci komise směřují částečně i tím směrem, že se snaží určovat, co je co je způsobilé k pomoci a co nikoliv. Ale SZP to není pouze zemědělství jako takové. Na venkově jde o to zajistit, aby investice, které provozují zemědělci, které provádějí, by měly být spolufinancovány SZP, ale zároveň ono se neinvestuje vše na venkově tak, aby to pak bylo zátěží i jiných fondů. Ono některým členským státům nedochází, že se nelze spolehat pouze na SZP, když chceme zachovat venkov v té správné podobě. No a závěrem se rovněž chci vyjářit k tomu, jak vnímá eh, společnost a veřejnost eh, venkov a zemědělství. Jde o to, že zemědělec musí dočkat respektu, co by poskytovatel obecných statků, prospěšné výroby pro všechny a ten, kdo utváří venkov. To vyplynulo z našich konzultací a tam jsme se opravdu přesvědčili o tom, jak rozdílně odpovídají na otázky zemědělci a jak ti, kteří zemědělci nejsou. Zároveň jde o posílení marketingu a i prosazování společného pohledu na, na věc. Eh, Děkuji. Jednou z klíčových rolí společné zemědělské politiky je podporovat zemědělský sektor. Jistě, že máme vnitřní trh, vnitřní trh musí fungovat hladce. A jak řekla komise, jak to vidím já, musíme zajistit, aby existovala generační obnova. Zejména musíme usilovat, aby vznikaly, vznikaly nové farmy, jinak nebudeme mít žádné, eh, žádnou produkci v Evropské unii a nemůžeme záviset na jiných zemích. Musíme omezit byrokracii. Implementace EZP musí být jednodušší. Čili reforma EZP, tak aby byla zemědělská politika silná a homogenní napříč Evropskou unii. To je sice hezké, hovořit o životním prostředí, různých regionech, svý různé klimatické reality a různé jiné reality. Ale tohle není žádný eh, bufet, žádný přístup à la carte, kde si eh, každý bere jenom co chce, protože eh, že by si každý rozhodoval jenom, co chce spolufinancovat. Ne, k spolufinancování nepodporuje, renacionalizaci také ne, ale potřebujeme silnou homogenní politiku samozřejmě, že bude existovat rozpočtová výzva. Je velice zajímavé, co řekl jeden evropský poslanec, něco, co říká naše vláda už dlouhou dobu. Že musíme zajistit větší účast 1,1, 1,10 pořádku, ale já chci vyzvat vaše národní parlamenty, abyste požádali eh, všechny členské vlády, aby vyčlenili víc prostředků na financování společné zemědělské politiky. Musí to být větší podpora členských států. Jedině tak dospějeme k silné homogenní politice a zabráníme další nacionalizaci. Takže je důležité, aby členské státy měly odhodlanou politiku, jasnou politiku. Některé členské státy byly aktivnější než jiné. Některé mají trošku těžší e, situaci, jsou tam autonomní komunity, ale musíme přihlížet k těmto historickým kritériím a přijmout správné rozhodnutí. Já jsem tady tleskal, abych podpořil tu problematiku, jak se o ní hovoří pan poslanec Panevič. Panevič. Croatia. Panevič z Chorvatska. Hvala. Panevič. Hvala lijepo predsjedniče, poštovani članovi od... Děkuji. Vážení členové Evropského parlamentu, výboru pro zemědělství, kolegové, Děkuji výboru pro zemědělství za to, že zorganizoval toto společné zasedání. Výměna názorů je velmi důležitá. Chceme, aby SZP nadále eh, pro, přispívala nebo pro, k dobrému fungování zemědělství v Evropské unii, proto potřebujeme vertikální i horizontální integraci. Kdo eh, to asi nejlépe může dokázat? My, eh, tedy národní poslanci a poslanci Evropského parlamentu, protože jsme vlastně v neustálém kontaktu s našimi voliči a víme, jaké praktické problémy je trápí. Proto národní parlamenty by měly být eh, zahrnuty do jakékoliv výměny názorů. Také bychom měli propagovat meziparlamentní spolupráci a spolupráci s Evropským parlamentem. Na konci května komise oznámila nebo představila hlavní prvky nové SZP. Na základě iniciativy chorvatského parlamentu proběhla konference národních parlamentů na téma utváření nové SZP. A já na vás apeluji, abyste se, tedy tato konference teprve proběhne a já na vás apeluji, abyste se zúčastnili. Samozřejmě pozvání jsou také členové výboru AGRI. Abychom mohli lépe aktivněji zapojit národní parlamenty, musíme přesvědčivě ukázat, že Evropská unie skutečně může pomoci i venkovským oblastem a odlehlým oblastem. A tím získáme na naše stranu národní parlamenty. Je nepřijatelné, aby v některých částech Evropské unie, zvláště na východě, eh, bylo postavení zemědělců nerovnoprávné v porovnání se zbytkem Evropy. Já tedy děkuji za tuto iniciativu a všechny vás zveme na tuto konferenci, kde se budeme snažit tedy co nejlépe nadefinovat novou ZP. No, pokud vám tam přijedeme všichni, tak to budete mít dost problematické. Boky z Lotyšska. Vážení kolegové, abychom mohli zlepšit společnou zemědělskou politiku, potřebujeme peníze. Já tedy zastupuji eh, zemědělce tedy na půdě našeho parlamentu a dobře si uvědomujeme, s jakými problémy se lotyští zemědělci potýkají. Tím největším problémem je skutečno, že od roku 2002 se naše zemědělci strachují o to, zdali eh, obdrží potřebné finance. A to není spravedlivé, protože eh, v Lotyšsku v roce 2000 20, dostaneme jen 128 euro na hektar, což je o 68 méně než ve zbytku Evropy. A my si myslíme, že tyto výpočty jsou chub, chybné. Takový, takovýto výpočet je chybný. Pokud je o budoucnost společné zemědělské politiky od roku 2009 až do roku 2016, se objem obdělávané plochy v Lotyšsku zvýšilo 8%. To odpovídá trendu v Evropské unii. Ovšem průměrně šlo o pokles aktivit o 3%. který nelze připsat na úkor odlesňování, ale spíše tomu, že za posledních sedmnáct let ležela, ležely velké eh, plochy zemědělské půdy ladem. Jménem lotyšských eh, zemědělců a poslanců voláme po spravedlivější redistribuci fondů. Pak eh, budeme mít možnost lépe se zapojit do společné zemědělské politiky. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda reagovala na to, co jsem zde uslyšela od představitele německého parlamentu. Je opravdu třeba nastolit důvěru, abychom mohli do budoucna plodně spolupracovat. Souhlasím s tím, máme rovněž eh, už dost velkou skupinu žen v zemědělství, zejména v Nizozemsku. To jsou hrdé představitelky této profese a rádi by pokračovali. Němeští kolegové zde už o tom zmínili, že totiž velice rádi bychom zajistili, aby všechny standardy byly naplňovány ale nevždy se to daří. Ten systém musí být trochu změněn. Ono to souhlasí i s klimatickými změnami. Chceme rovněž dodržovat limity vylučování CO2 a pak ještě v celé Evropě se už zajímáme o emise amoniaku například a dusíku. A pak ještě se všichni musí ucházet o různá povolení. Tedy všechna ta opatření jsou vzájemně provázána. Klima sehrává obrovskou úlohu v zemědělství. Vše je třeba mm, přepracovat tak, aby ta povolení byla mnohem snáze obdržitelná a zároveň ty cíle musí být konkrétnější protože pokud chceme, aby jich lidé dosahovali, tak už pak nesmí mít žádné další překážky. Ono, i kdyby se například Nizozemsko to snažilo nastavit jinak, tak se to, pokud se to jiným eh, zemím nepodaří. Eh, Děkuji, pane předsedo vážení shromáždění. Úloha místních parlamentů v zemědělské politice musí být jasně viditelná, protože jsou to místní politici, kteří se nejlépe vyznají v konkrétních potřebách. A já v návaznosti na to, jak se zde hovořilo o úloze místních eh, parlamentů, chci zdůraznit, že polská sněmovna jasně podpořila usnesení o vyrovnávání přímých pladeb. Ono se argumentovalo různě o tom, že existují rozdíly, ale ta doba už je za námi. Nemůžeme připouštět, že se um, přímé platby liší až o 50% a jiné typy plateb ještě více. Jaká je to solidarita, když ta konvergence uh, začíná tím, že ten chudší už má velice nízké platby. Na, eh, po přistoupení do Unie z Polska vyjelo 2,5 milionu obyvatel, ten trend pokračuje eh, celá řada farem skončila, venkov se vylidňuje a eh, v různých zemích je ta podpora zemědělcům různá. V současné době máme trh zkreslen, protože jeden zemědělec plní podmínky a druhý rovněž a přitom ten jeden dostává dvakrát tolik peněz. Takže už na startovní pozici zemědělci z jiných bohatších států už mají výhodnější pozici a přitom by to mělo být tak, že by ten chudší zemědělec měl mít více peněz, aby měl možnost dohnat ty bohatší tom by měla spočívat ta solidarita EU. Děkuji. Pan poslanec Lombard. Um, Děkuji eh, jménem irské delegace. Děkuji za příležitost tady moci promluvit. Eh, pro nás jsou klíčové záležitosti. Za prvé tedy ta, eh, ty výkyvy cen, což je třeba ošetřit v nové SZP. Nám jde o nějakou záruku toho, jak jsou strukturovány ceny. V uplynulých letech jsme se potýkali s fluktující cenou mléka a určitá záruka stability by měla být zapracována přímo do systému. My jako národ tedy velmi závisíme na zemědělství, je to jeden z hlavních hnacích motorů naší ekonomiky a opatření v rámci EZP pomáhají eh, v udržování a rozvoji venkova a proto nám záleží na tom, aby nedošlo k rozpočtovým škrtům v této politice. Je to důležité nejenom proto, aby eh, dále zkvétalo naše zemědělství, ale také proto, aby byl udržován náš venkov. Je také důležité, abychom tedy znovu zatraktivnili zemědělství pro a mladé lidi. U nás například máme víc farmářů ve věku nad 80 let než těch mladých pod 30. A proto je třeba tady vlastně přilákat k hospodaření celou novou mladou Generaci, Generace to je naprosto zásadní nejenom pro Irsko, ale také pro Evropu, evropské zemědělství obecně. A to je něco, co by tedy reformovaná SZP měla řešit, aby došlo k generační obměně. Jinak, bohužel, zemědělství a venkov utrpí. A to dramaticky. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si všiml toho, co říkali teda, tedy oba eh, řečníci z Irska a hledně toho, kdo má nejlepší pozici a různé přístupy členských států a také, co řekl ten poslední eh, řečník o té obnově generací. Ale co mě znepokojuje ohledně toho, kdo má nejlepší pozici, to je prostě jiný, eh, je ten jiný přístup Irska na radě. Eh, když se hovořilo o, té, eh, o tom návrhu omnibusu, tak se říkalo, že budou české státy platit eh, pět let, pokud pracovali méně než pět let na, to, na tom zemědělství. To by byla právě mladým zemědělcům, to by byl skvělý přístup k té generační obnově. Ale pak přišel Eh, návrh Irska, kde se to mění z Shell na May. To znamená, že už nemusí eh, mladí zemědělci dostat těch prvních pět let. A jediná vláda, která o to požádala, je irská vláda. Takže vzhledem tomu, že doporučujete, že nejlepší pozice, určitě co je nejlepší pro společnou zemědělskou politiku, můžete mi říci, proč bylo přijato toto rozhodnutí protože to byla skutečně katastrofa pro mladé zemědělce. A pokud nám zá, záleží na výměně generací, tak bychom to asi neudělali. To by mě zajímalo nějaké vysvětlení, když žádné nečekám. Posel Ingve. Pan poslanec Ingve. Přijdem. Yes. Thank you. Uh, uh... Děkuji. Děkuji za slovo. Za možnost ehm, přidat eh, svůj hlas k ostatním. My si myslíme ve Švédsku, že decentralizovaná zpráva je dobrá, že budeme mít možnost dosáhnout lepších výsledků v zemědělské politice, ale mnozí kolegové také upozornili na rizika opětné, uh, eh, ho, zna, opětné nacionalizace zemědělské politiky. Je, můj kolega ze Švédska hovořil o greeningu a jak je to složité v rámci třetího pilíře, jak je to těžké přizpůsobit místním podmínkám. Ve Švédsku se domníváme, že opatření druhého pilíře jsou lepším způsobem, jak dát eh, zemědělcům více pravomocí a jak podpořit opatření v různých členských státech. Hovořili jsme o sladění zemědělství a společnosti v rámci druhého pilíře. Je možná snadnější eh, přiblížit eh, ta opatření spotřebitelům. Důležité jsou také inovace a výzkum. Říkáme, že je to důležitý příspěvek k zemědělství, aby zemědělství bylo konkurenceschopné v Evropě a také více udržitelné. Potřebujeme větší koordinaci na evropské úrovni. Jsem ráda, že mnozí kolegové upozornili na otázku mladých zemědělců, by bylo zemědělství přitažlivé pro mladé zemědělce. musíme v členských státech upřednostnit vytvoření podmínek pro mladé zemědělce a systém kontrol a auditu je důležité, abychom měli jednodušší zprávu. Pan poslanec Schmidt zde není. Dobrá, paní poslankyně Petir v takovém případě. U obzir korist koju poljoprivrednici čine za... Když vezmeme v úvahu přínosy zemědělství pro společnost, tím, že udržuje biodiverzitu a udržuje venkovský prostor, zjistíme, My podporujeme oba pilíře, ale ty by měly být orientovány na rodinné farmy a také mladé zemědělce, tak abychom zajistili generační obměnu. Žádný členský stát zatím nevyužil možnost eh, přijít s nějakým specializovaným programem pro ženy, které hospodaří ve venkovských oblastech. A já tedy apeluji na své kolegy z národních eh, parlamentů, aby ve svých domácích parlamentech tak učinili. Chorvatský eh, parlament bere v úvahu specifika SZP, e eh, nejenom tedy z pohledu farmářů, ale také, pokud jde o administrativu všech programů. Někteří lidé se obávají, že nyní tedy ta zpráva programu přijde čistě na národní úroveň. My na jedné straně tedy chceme flexibilitu, ale na druhé straně chceme, aby byl zachován ten společný aspekt společné zemědělské politiky. Pokud jde o tržní opatření, musíme eh, zajistit eh, efektivní reakci na narušování fungování trhu. Komisař Hogan slíbil, že podpoří založení krizového fondu, který eh, tedy prostředky do něj půjdou eh, mimo tu rozpočtovou položku SZP. Pan poslanec Matias Hutival. Matias Portugal. Pan, paní poslankyně Dali. Eh, Dali Island, Daily Island. Island. Pan poseł Szani. Yes, thank you very much, uh, eh, eh, Mr. Chairman. No, děkuji, pane předsedo. Já jsem příjemně překvapen v otázce úlohy a odpovědnosti v zemědělství a zemědělských výrobců, jak se zde o tom hovoří a jak se zdůrazňuje jejich skloubení se společností a um, vnímání veřejnosti. Rozhodně, že se v té věci musí udělat více a i na interinstitucionální úrovni. Já tady si tedy dovolím využít této příležitosti a apelovat na komisi, aby se intenzivněji věnovala konceptu těch inteligentních vesnic, těch eh, chytrých vesnických oblastí. Ono sice se to týká jiných fondů, například Fondu pro rozvoj venkova, regionálních fondů, Fondu pro rybolov či Evropského sociálního fondu zejména co se týče toho vesnického aspektu. Koncepce inteligentní vesnice by mohla být takovým F, eh, eh, takovým jevem, který dokáže provázat všechny aspekty, které na vesnici eh, ještě chybí a již se snažíme dosáhnout. Tedy já bych rád, aby bylo vymezeno 5% z těch příslušných fondů na prosazování koncepce chytrých vesnic, tak aby eh, z regionálních eh, programů nezmizely malé osady a vesnická eh, sídla a že podpoříme tento přístup i na půdě rady a že iniciativa chytrých vesnic bude zapracována i do těch správných eh, programů vládních. Pan poslanec Slušníkovský. Děkuji, pane předsedající. Eh, moji kolegy z Polska. Děkuji, pane předsedo. Eh, kolegové z polského sejmu se už vyjadřili k otázce dotahování a srovnávání pladeb a i jak se k tomu staví polská vláda. Já ale chci nyní pohovořit k zjednodušení a eh, i k tomu, aby zůstal zachován systém SAPS, tedy jednotný systém proplácení podle plochy. Ono Totiž tento systém je poměrně jednoduše provozovatelný a pokud bychom jej rozbili a propláceli bychom podle jiných kritérií, tak by se vše zkomplikovalo. Rovněž hezky navazuje na přímé platby. Já jsem si vyslechl vysvětlení pana ředitele Plevy k novému modelu společné zemědělské politiky. To dává členským státům možnost přizpůsobit své nástroje eh, specifice ve eh, vlastní zemi a zároveň to znamená, že budou cíle SZP lépe prosazovány. Doufejme, že i my se budeme moci co nejdříve s tím popisem, s tím konceptem seznámit a doufejme, že když ten model bude otevřenější, bude znamenat méně kontrol ze strany evropských institucí, že ho ocení všichni. Měli bychom tam rovněž vidět, že se nástroje lépe přizpůsobují místním potřebám a zároveň dokážou chránit klima tak, jak vypadá v místě. Zároveň si musíme uvědomit i potenciální hrozby, které tento model přináší, zejména spožďování pladeb, případně zdlouhavé schvalování těch strategických plánů, o nich zde byla řeč. Důležité tedy je, aby komise harmonickým způsobem přistupovala k tomu, jak členské státy se budou ucházet o mm, individuální strategii a její schválení, ale zároveň si musíme pohlídat, aby to neznamenalo zátěž i pro administrativu každého členského státu. Optimalizace přístupu rovněž znamená nutnost nových finančních zdrojů pro uskutečnění určitých strategických plánů, přebudování kontrolního systému, a auditu, který pak bude zjišťovat splňování určitých cílů. V případě Polska se to týká více než milionu tříset tisíc rolníků. A otázka tedy zní, bude to systém snažší anebo složitější, jako vždy se často hovoří o zjednodušování a přitom nový systém je složitější. Now only one minute. Agree? OK. Nyní všichni souhlasíte s tím, že se bude hovořit pouze minutku. Pan poslanec. One minute. Pan poslanec Tarkevičius. Eh, Aišku. Labą dieną. Šiandien išgirdom... Děkuji. Slyšeli jsme dnes velmi jasné poselství, že tedy rozpočet na společnou zemědělskou politiku klesne o 10% zhruba. Máme nějaké rezervy ze stávající politiky, která by nám umožnila trochu ušetřit? Já myslím, že je to průchodné, že je to možné. Je důležité, aby schom implementovali přes SZP i některé ty takzvané soft projekty, i, i inform, investice do informační aktivity, publicity, to se dá také zkrátit. Tak otázka simplifikace, zjednodušení to také ušetří. Vypršela mi minuta, takže to je vše. Ich wende mich an die Abgeordneten der Diverse Staaten sagen, wir wollen das... Já se obracím tedy členy národních parlamentů, které na jedné straně říkají, že je třeba zachovat eh, stejný rozpočet, na druhé straně nechtějí navýšení plateb, takže to je eh, těžko ořešitelné. Možná, je, eh, možná by bylo dobré, kdyby tedy Evropská unie získala i další zdroje příjmu, například z daně z finančních transakcí, z leteckého paliva a leteckého paliva nebo něco podobného. A zároveň také voláte tedy po menší byrokracii, to před předpokládá tady vlastně to dobré fungování na centrální úrovni, pokud by to mělo být tady eh, diversifikováno na úrovni, na úrovni jednotlivých členských států, tak by to podle mého názoru narušovalo hospodářskou soutěž, protože v Rakousku by pak mohlo padnout rozhodnutí o určitém eh, výši dotací, která například je odrazem hospodářské eh, potíží daného odvětví a to by mohlo tedy vést k narušování hospodářské soutěže. My přeci i všude jinde harmonizujeme, pokud jde tedy o boj s klimatickými změnami a další opatření. Děkuji. Ja, vielen Dank. Dass ich auch noch zu Wort komme zum Ende. Paní Konrad, já děkuji a jsem ráda, že se jsem schopna dostat ke slovu v takovéto živé debatě. Chci se zmínit o dvou záležitostech. Tady se neustále zmiňuje o byrokracie a to bude opravdu ústřední záležitost ono eh, to nás zajímá, zda vše bude v jednotlivostech snažší. Ono už zemědělci čelí mnohým překážkám, mají trh a opravdu by nám pomohlo, kdyby ta budoucí společná zemědělská politika jim pomohla najít způsob, jak si radit s krizemi, s kolísáním například plodů a eh, povětrnostními podmínkami. Další velká šance to je ta pnutí mezi eh, spotřebiteli, mezi ekologickými zemědělci a neekologickými a nové technologie. Ty musí být zohledňovány silněji. Tolik jsem toho stihla za minutku. Albuquerque, Portugal. Portugalsko. Absent? OK. Chybí. Pan Buda. Pouze minuta. Děkuji vám, pane Že velmi stručně. Zdraží kolegové, všichni chceme, aby byla lépe financovaná zemědělská politika, všichni na stejné úrovni, ale musíme k sobě přistupovat korektně za k Brexitu nebudeme mít víc peněz. Pokud chceme stejné peníze všichni, no musíme se bavit se státy, z nichž pocházíme i v rámci národních parlamentů, aby přispěli finančními prostředky do rozpočtu Evropské unie. Jinak ani pan Hogan, ani pan Pleva, ani nikdo jiný nenajde žádné finance navíc na financování společné zemědělské politiky, jak bychom si to všichni přáli, aby to bylo lepší než dnes. Za druhé, konvergence drazí kolegové, zvláště ze západu. Jistě, že si přejeme, aby se zblížily platby, protože jsme všichni aktéři na společném evropském trhu. Otevřeli jsme trhy na východě z, pro lidi ze západu. Takže by bylo fajn, kdyby jsme měli stejné podmínky i z hlediska podpory. Samozřejmě. Zjedno, zjed, pardon, ještě kousíček, ještě chvilku. Takže tohle je něco, co musí mít par- eh, národní parlamenty na zřeteli. Dank. Eh, es wurden eingangs hier... Já děkuji. Tady se v úvodu zmínili cíle pro zemědělský. Jednak relevantnost pohledu klimatické ochrany a zároveň výkonnost a na druhé straně ještě být i hospodářský konkurenční ono se to dá vše vyjmenovat na seznam, ale jak se to má jedno vůči druhému a jak je schopnost hospodářské soutěže zde vnímána? Myslíte to na společném trhu anebo na světových trzích? Moje otázka zní, jak vyřešíte tento rozpor a když dojde na lámání chledaba, tak na čem nám záleží více? Abychom chránili životní prostředí anebo abychom se snažili se prosadit na světovém trhu? trhu. To si musíme vyjasnit nejdříve. Nemůžeme být na jedné straně světovými aktéry a na druhé straně se snažit podporovat zemědělce způsobem, který já schvaluji, ale pak to bude záležitost, kde to bude tak tak na přežití, ale budeme mít chráněné klima. To si musíme vyjasnit. Pan poslanec Rupe. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai. Děkuji, pane předsedo. Vážím se této příležitosti vést diskuze se zástupci národních parlamentů. Jde o důležité téma, které musíme naléhavě řešit. FZP potřebujeme z jednoduchého důvodu, proto aby naši farmáři kteří už tak vydělávají půlku toho, eh, co pracující v jiných odvětvích, měli eh, nějaké eh, záruky. V tuto chvíli navíc platí velké rozdíly mezi členskými státy. Pokud tedy opravdu chceme mít společnou zemědělskou politiku, musíme tedy posílit především ten společný prvek. Hospodářská soutěž. Pokud nebudeme mít spravedlivé platby, nemůžeme mít spravedlivou hospodářskou soutěž. Evropské unii není, nejsou žádné hranice, takže ani té hospodářské um, soutěže se hranice nekladou. Simplifikace to je hezké slovo, ale neměli bychom se jim nechat eh, zmást. Même si je puis dire Euh... Děkuji. Takže já budu hovořit stručně. A položím tři otázky velmi pragmatického charakteru. Myslíte si, že většina členských států když se rozhodne pro zachování eh, přímých pladeb a rozpočtu prvního pilíře, anebo jestli naopak zastánci omezení přímých pladeb budou mít šanci se prosadit. A mm, chcete eh, zachovat eh, i nějakou podporu cenových úrovní a jak se díváte na posilování subsidiarity na úrovni parlamentu, zejména pokud jde o mm, potenciální renacionalizaci zemědělství. Pan Karský. Karský. Thank you, Chairman. Um... Tohle je velice důležitá diskuze, kterou vedeme. Já jsem jedna z výzev, kterou jsme si vytyčili ve snaze pochopit situaci, je, že nová společná zemědělská politika povede k tomu, že ty by, měla zrušit, by se měly zrušit ty eh, rozdíly, ty dichotomy, které existují. Ehm, musíme to jasně spojit s větší jasností. Čili hovoří se o určité eh, frustraci, znepokojení z toho, že něco je mimo kontrolu vlády, protože se rozhoduje na úrovni komise a oni pak přijdou do, Bruseli a, do Bruselu a řeknou, že to je ve skutečnosti národní diskuze. Takže když už nic jiného, doufám, že najdeme nějakou společnou půdu s eh, poslanci národních parlamentů, aby poslanci aspoň měli jistotu, že bude jistota ohledně toho, kde padají vlastně rozhodnutí. Dank u wel, voorzitter. Ik steun het voorstel van de Europese Commissie voor Děkuji, pane předsedo. Já podporuje návrh Evropské komise, který volá po větší míře subsidiarity. Já mm, zastupuji Nizozemsko, což je země, která nedávno přehodnotila legislativu k hnojivům v souvislosti s kvalitou pitné vody a půdy. My jsme s tím nedávno měli problémy, museli jsme dokonce žádat o výjimku. Nedodržovali jsme pravidla, pokud jde o povolené emise, ale v zájmu ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bylo třeba situaci přehodnotit. A mě by zajímalo, jak Evropská komise hodlá získat podporu všech členských států pro novou SZP, a to i v případě, že i ti tzv. premianti vlastně zaostávají. Já musím využít této příležitosti využít k tomu, abych zástupce národních parlamentů požádala o to, aby podpořili jednomyslně náš návrh k, ty mikrobiální rezistenci, protože je důležité, abyste i ve svém národním prostředí vyvíjeli tlak na své národní vlády tak, aby tato opatření platila celoevropsky. Děkuji. Eh, grazie a tutti per questo dibattito. Děkuji všem za tuto debatu, která byla velice živá. Protože to byla také debata velice zhuštěná, tak eh, teď už nám dochází čas. Chtěl bych přesto slyšet, co na to komise. Jistě, že je zajímavé slyšet parlamenty národní i evropský, ale jak by reagovala komise? Děkuji za tuto velice rozmanitou živou debatu, kterou jsem sledoval s velkým zájmem. Řekl jsem, že je to debata velice aktuální protože máme tu sdělení, ale ne ještě právní rámec. A sdělení to se týká jenom těch hlavních směrů. Ale byla to pak hodně, bylo to hodně otázek na podrobnosti. Víte, že tato, tato rozpráva mě přesvědčila o tom, že to, co komise navrhuje, je správným přístup. Já jsem vzal potaz některé věci, které tu zazněly. Například aby spojit zemědělce, přiblížit je zbytku společnosti, jak eh, dokázat, aby byly účinnější eh, výkonnost těch to veřejných statků, konkurenceschopnost. A také eh, dále výkonnost jak ekonomická, tak environmentální. Greening v prvním pilíři nefunguje, jak to zlepšit? Inovace a výzkum by měly být viditelnější. Dále evropská přidaná hodnota. Méně komplexnosti. A ne, nepřesouvat zátěž z komise na uh, národní zprávu, harmonizovaný přístup k, uh, k schvalování plánu společné zemědělské politiky. To je velice důležitá součást té celkové rozpravy z hlediska konečného konečné podoby toho návrhu. Ten je daleko podrobnější. Já jsem si jist, že tam najdete některé z, z odpovědí na vaše otázky, až uvidíte ten, eh, ten návrh eh, legislativního textu. Eh, na konci května v červnu budeme mít zemědělský tek, zem, zeměděl, návrh, celý, celý návrh k dispozici. Nebudu se teď vyjadřovat více k víceletému rámci, protože myslím, že pan komisař to řekl dost jasně. Ale teď zacházet do mm, podrobností je těžké vzhledem k času, ale celkový přístup je jasný, že v tom novém modelu je více odpovědnosti a flexibility na úrovni členských států, S tím, že tu bude také už teda kontrola komise, budeme muset eh, vyřešit některé z těch eh, věcí, na které jste upozorňovali. Ještě jednou vás ujišťuji, že jsme vám naslouchali a zaznamenali jsme, co jste říkali. Některé budou potřeb, potřebovat více vysvětlení, ale to necháme na příští debaty. Děkuji, pane Pleva. A nyní Klara Aguilera. Závěrečné připomínky. Děkuji, pane předsedo. Já vždycky dodržuji řečnickou dobu. Takže jen pár stručných věcí. Já myslím, že nám tato rozprava ukázala, jaké jsou rozdíly v názorech. Je to jich, sever a východ, které mají různé názory. Z toho důvodu jsou tu také různé vize, různé modely. A v rámci této celé komplexní situace někam zapadá ta společná zemědělská politika. Téma mladých zemědělců tady zaznívalo často. To je jeden z těch nejdůležitějších prvků z generačního hlediska. My jsme připraveni, poslanci Národní parlamenty, vlády, jsme připraveni vytvořit politiku, která přivede, zapojí mladé zemědělce Není to jen otázka Evropské unie, je to otázka národní politiky. Takže jak to bude například eh, s lidmi, kteří odchází z zemědělství do důchodu, budou dostávat nějakou, nějaká podpora. Je tu zkrátka ta otázka, jestli bereme skutečně v potaz tu otázku eh, střídání generací. A jeden z německých poslanců říkal, že zemědělci se bojí evropské kontro, evropských kontrol. No teď se budou muset bát národních strategických plánů. Eh, eh, Pat Deering po, mm, a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 Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. No, v, především se jednalo opravdu velice zajímavou debatou, která mě přesvědčuje, že subsidiarita je ta správná cesta. Záleží rovněž i na eh, generační obměně, na tom, abychom přilákali mladé farmáře a já, jak to vidím z irské perspektivy, je jedním z klíčových záležitostí, a způsob, jak přitáhnout mladé farmáře, je odbourat byrokracii. Ono to musí se těm farmářům líbit, stát se součástí toho systému. Zatím ty podmínky, ta byrokracie jsou takovou zátěží, že to musíme překoncipovat. E, musíme pokračovat v té reformě, jak SZP, tak i se zabývat těmi společnými aspekty. E, pokud chceme vyhrát, tak musíme být zajedno. A ještě jedna věc, pane předsedo, finanční záležitost. Neporadíme si s tím, pokud tam nebudeme vážně e, spolufinancovat. Náš premiér, tedy Týšok, v lednu zde hovořil o tom a já jej cituji, budeme ochotní přispívat víc, ale pouze pokud to bude v zájmu podpory evropských ideálů. A já to zde mohu pouze podpořit. Ano, děkuji. Nyní já mám tři minuty, ale já je nevyužiji tady. Oč zde jde? Neustále se zde opakuje, že se bude přisuzovat větší úloha národním parlamentu, více spolupráce na celoevropské úrovni a zároveň vyšší zodpovědnost členských států, eh, národní plány pro SZP. No a pak evropští poslanci se obraceli na své národní kolegy, aby eh, vyvinuli tlak na své vlády. I pan komisař Hogan hovořil o tom, že přismění do evropského rozpočtu musí být vyšší, jinak tu mm, SZP neposuneme jinam. Pak eh, zde máme určité pozitivní aspekty jako Eh, například eh, subsidiarita, i když je tam otázka toho, jak si to kdo vykládá a je možné stát se příliš radikální, například v otázce inteligentních vesnic, mohl by to být takový pohoný motor těch pozitivních změn. Pak ještě další věc, kterou by se mohly zabývat členské státy a co se vícenásobně objevilo, totiž podpora mladých zemědělců, kteří rovněž dobře rozumí, co znamená ochrana životního prostředí. A já bych zdůraznil odpovědnost a flexibilitu, které se nedá od sebe odseparovat, to vše jde ruku v ruce diskuse mohou být prohloubeny, myšlenky mohou být šířeny, tedy výměna názoru mezi evropskými parlamenty a e, mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem musí pokračovat, tak abychom si vyslechli každý příspěvek, který stojí za to, který je hodnotný a dávám e, prostor panu předsedovi. Přece jenom jste využil svůj prostor a to je i dobře. Společná zemědělská politika je nikoli pouze pro zemědělce, je to i pro spotřebitele, ale jelikož se jedná o evropskou politiku, tak každý spotřebitel musí mít jasno v tom, že se mu to vyplácí, že má levnější a místní potraviny. Zároveň se jedná o něco, co bude chránit klima. A my musíme zdůrazňovat ten obecný rozměr, tak aby každý daňový poplatník pochopil, že ono stojí za to financovat SZP. A ono se to netýká pouze obvyklých řadových eh, spotřebitelů. Týká se to i politiků, protože to rozhodnutí nebude přijímat pouze ten zemědělský výbor, ať už nás, ne, náš nebo váš, ale celý parlament. Takže musíme neustále vysvětlovat, jak by situace vypadala, kdybychom SZP neměli. Jak by to vypadalo, kdyby ti farmáři už nyní mají pouhých 40% ve srovnání s jinými oblastmi. Jak by to bylo do budoucna? My se snažíme teď otevírat Eh, světu. A ono to má své klady, ale v určitých odvětvích eh, té eh, obchodní výměna se zdá pak dostává přednost před aspekty týkajícími se SZP. No a pak máme záležitosti, kde musíme vyčkat, jak se rozhodne Evropská rada. Tady si to musíme říct otevřeně, že hodně věcí se bude řešit tam, ale nevzdávejte se, hovořte se svými vládami, hovořte se svými zemědělci, veďte s nimi neustále um, hovory, kontakt. Ono se totiž ukazuje, že ti zemědělci, že je mnohé spojuje, nezávisle na to, ze které země jsou. Uh, a já to vidím jako obrovský přínos i pro sebe. Mně se zde velice dobře pracuje a jsem zde rád. Pokud ale se opravdu nebude vyplácet na, vesni, na venkově žít, když tam nebudou podmínky pro život eh, člověka, tak eh, se nám venkov eh, prostě nám venkovský život zmizí. Tam musí být určitá minimální úroveň pladeb. Já si přeji, aby to zůstalo při nejmenším ve stávajícím tvaru. Ono je to sice pouhých 15%, ale i to je třeba. A přímé platby by měly lépe být přizpůsobeny kvalitě půdy, protože víme, jakou měrou kvalita půdy ovlivňuje výnosy. Pak jsme hovořili o e, rodinných farmách, ale málo jsme hovořili o tom, o těch finančních nástrojích e, a o situaci e, zpracovatelů. Tedy mnohé jsme zde prohovořili a ta diskuse je potřeba. Musíme se ještě rovněž zamýšlet, jak se budeme snažit pomáhat zemědělcům v případě výkyvu počasí, či když nastanou extrémní podmínky či živelné pohromy. Já děkuji všem poslancům Národním parlamentu, děkuji svým spolupracovníkům i organizátorům, děkuji vám, kdo jste nám pomohli a děkuji i tlumočníkům, pan předseda tlumočníci, děkuji za pozornost. A máme ještě nečekaných pět minut času a to považujte jako dárek ode mě. Pět minut, když to znásobíme vámi, co se jste přítomní, tak vám věnuji 2000 minut a to už je něco. Určitě, když se rozejdeme, tak se budeme i dále bavit o těch tématech, protože ona jsou tak poutavá. Ale nastane ještě i legislativní diskuse. Pan Jiří Pleva, doufejme, nám zaručí, že se dotahuje ten obrys eh, té nové metodiky, tak doufám,